Okay, good morning. Um, I think we, we, ought, we ought to make a start. Měli bychom se pustit do práce. A myslím si, že uh, příslušní lidé už tady jsou. A uh, určitě vedeme uh, mezi sebou uh, zajímavé debaty. Ale přesto se pustíme do prvního bodu na pořadu jednání a tím je bod 6, převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí komisí ze strany členských států. Jedná se o zprávu, kterou eh, původně eh, dělal eh, právní výbor, aby sledoval články 219 a 220 k delegovaným, tedy přeneseným a pravomocím a prováděným pravomocím tedy Lisabonské smlouvy. Jedná se o provádění těchto záležitostí v legislativních e, věcech. Měli jsme konferenci e, předsedů výboru a můžu vám říci, že ta zkušenost se liší mezi jednotlivými výbory, pokud jde o e, to, jestli parlamentu se daří eh, prosadit to, co bych chtěl, eh, aktiv přenesené pravomoci anebo eh, prováděcími hm, akty, kde parlament nemá žádnou roli. Ekon, jako vždy, byl neús, nejúspěšnější v prosazování svých názorů a v návrhu eh, stanoviska, které já zpracovávám, eh, je eh, řečeno, jak my působíme a, a v případě ekonu tedy je řečeno, že čerpáme na evropský, tedy s zkušeností Evropského orgánu dohledu Poukazuji, a to je nejdůležitější, na to, že komise má dodržovat lhůtu pro přijetí prováděcích, tedy aktů přenesené pravomoci a, a že jsou tady lhůty pro výkon kontrolních pravomocí, protože někdy e, ten harmonogram nebyl vhodný. Přišlo to kolikrát před prázdninami a neměli jsme čas to projednat a poslat na plenární zasedání A máme tady také tedy otázku eh, prázdnin a s tím já se neustále musím eh, potýkat na konferenci předsedů výboru. A je tady eh, poměrně zásadní otázka a sice volební období v roce 2014, kdy i když já jsem varovala komisi, aby nepřicházela s ničím během této doby, protože výbor nebude zasedat, Myslím si, že je to načasované tak, že i kdyby to bylo nouzové, tak některé věci budou muset projít. Já, pokud vím, tak mám uh, plnou moc za výbor pro tuto situaci a je tady eh, určitý mechanismus, který eh, nahrazuje plenární eh, situaci, tedy plenární zasedání. My to musíme ještě zkontrolovat, nicméně musíme vědět, že No, musíme se postarat o to, aby nepřicházela toho kvanta během tohoto období. Takže 16 posledňovacích názorů, 9 od uh, Antolin, stínové zpravodajky SD. A, a tento zpravodaj, pardon, uh, vzhledem k tomu, že eh, je autorem příslušné směrnice od Omnibusu, eh, tak eh, tomu opravdu rozumí a jeho mm, pozměňovací názory jdou, návrhy jdou správným směrem a Potom jsou tady další pozměňovací návrhy, které si myslím, že do značné míry jsou přijatelné. Ještě než vám dám slovo eh, k vašim pozměňovacím návrhům, tak já bych probrala ty některé konkrétní a potom byste mi eh, k ním mohli něco říct. Antolin, mm, v pozměňovacím eh, návrhu 3 odstav k odstavci 2, já chápu přesně, co tady chceš říci, Antolíne, ale já jsem se pokoušela tady vystihnout to, abychom eh, od Esmeru eh, konkrétně, nebo Esmer nám eh, konkrétně řekl, že v tom na textu první úrovně nedáme dostatek pokynů. Je to jenom a měli bychom to udělat alespoň prostřednictvím nějakých úvodních ustanovení. Možná, že bychom přijali váš text a přijali tam mm, něco v tom smyslu, že tam musí být dostatek pokynů nezbytných, protože myslím, že správně eh, říká, že to musí být o regulaci podstatných těch složek, ale důležité je, abychom tam eh, dali dostatek pokynů, pokud jde o celkové směřování těch aktů přenesené pravomoci. Pozměňovacím návrhu 7 eh, Hans-Petr Martin žádá, aby všichni poslanci dostali toto. A já si myslím, že mm, to eh, je příliš mnoho, protože nemám vždycky databázi všech aktivních poslanců. Myslím si, že tam jde o sekretariát. Ale chápu o eh, smysl eh, toho požadavku. Potom Kay žádá o přidání stínových zpravodajů a myslím si, že to je žádoucí, protože ISR by měl vědět, nebo komise by měla vědět, eh, kdo to je a potom eh, ty správné postupy sekretariátu, aby sekretariát to předal všem poslancům. A možná, že tohle bychom si tady mohli vyjasnit. Hans-Peter Martin, který tady není, ale přesto o tom budu mluvit, pozměňovací návrh 9. Zde konkrétně odkazuje na dva měsíce v, ins- v mezinstitucionální dohodě, že je to příliš krátké. Nicméně já bych byla proti tady. Myslím si, že mm, to můžeme, eh, můžeme se bez toho obejít, ale mm, nemůžeme tvrdit, že to je příliš krátké, když nebo můžeme tvrdit, že to je krátké, když je to příliš složité nebo objemné eh, právě v tom období, kdy eh, se vydá text první úrovně. Antolína, nevím, jestli pozměňovací návrh 13 je úplně správně sformulován, pokud jde o to trvání, ale to bude možná jenom jazyková věc. To musíme eh, pokryt. Prostě musí něco eh, fungovat během toho období. Stejně tak pozměňovacím návrhu od 15 Antolíne jsem si, nejsem, si nejsem jistá, jestli eh, eh, tady eh, mají vysvětlovat něco na slyšení na výboru. Měla by tady být ta možnost, ale kdyby teď to měli vysvětlovat po každé, tak by nám sem chodili hodně často. často. Takže možná bychom tohle mohli poněkud upravit. A potom tady jmenování akcionáři, pardon, jmenování zainteresovaných stran, omlouvá se paní předsedkyně, tak to tady je a netýká se to přísně delegovaných aktů. A myslím si, že by bylo vhodné to tady zmínit. Je to všechno v kontextu těch jmenování. Musíte mít ten správný časový rozsah a tady Sven vlastně chce říct, že chceme víc než jenom eh, to obvyklé eh, spektrum kandidátů. Čili děkuji vám všem, kteří jste eh, přispěli. Pokud se k tomu ještě někdo chcete vyjádřit a něco dále vysvětlit, tak Antolína? Děkuji. můžu stručně vysvětlit pozměňovací návrhy. Eh, jsou to spíše doporučení než pozměňovací návrhy, protože mým cílem je dosáhnout koncenzu. Takže spíše to jsou jazykové věci a jsem si jistá, že paní zpravodajka umí anglicky líp než já. Takže, co jsem chtěl říct? Chtěl jsem e, říci, že tyto e, technické vlační standardy pro, ve finanční oblasti je zvláštní e, kategorie přenesených pravomocí. A že mohou být různé druhy těchto přenesených pravomocí. Takže ta představa je taková, abychom se pokusili zabránit tomu, aby RTN nebyly prováděcí eh, přenesené pravomoci, ale zvláštní druh přenesených pravomocí. Um, Samozřejmě Evropský úřad dohledu bude současnit na jejich formulaci, ale je to specifický typ. Mohou být jiné typy přenesených pravomocí, kdy nebudou mít tu technickou mm, složku a ty by měly také mm, platit i jako přenesené pravomoci. To je tedy ten aspekt, který jsem chtěl zdůraznit. Druhá, eh, druhý bod, a to se týká zásadních um, nezbytných prvků. Tady chci zdůraznit význam vazby na správný instrument, ať je to legislativní, přenesené pravomoci nebo prováděcí. Takže to jsou, eh, musí být nutně stanovit, že jsou to nezbytné prvky, protože podle smlouvy zákonodárce má zodpovědnost za nezbytné části, nezbytné prvky, proto zákonodárce nemůže předávat pravomoc za tyto věci nikomu jinému. Nelze to přenášet jiným orgánům nebo mechanismům. Znamená, že Frontexu je věta, která říká, že nespětné prvky se týkají základních práv, definování politických cílů, výdajů a podobně. Takže to je celá řada nezbytných prvků, které jsou výhradní pravomoci zákonodárce. A tyto uh, prvky nelze přenášet nebo delegovat. Další aspekty, které lze delegovat, regulační technické standardy nebo přenesené pravomoci prováděcí akta. Ty, eh, já se chci ale zaměřit na odpovědnost zákonodárce. Myslím, že to je důležitá součást odpovědnosti zákonodárce a také je to um, otázka demokratické odpovědnosti že článek 290 eh, kde tady měl transponován, se hovoří o nezbytných věcech delegované akty jsou, se přenesené pravomoci jsou doplňující eh, my prvky, takže to jsem chtěl říct jasně. Mechanismus flexibility, kritérium, které by mohlo být, myslím, užitečné a to je, že všechny výbory by prostě měl být někdo zodpovědný za to, aby se příslušné mm, body projednávaly v odpovídajících výborech. Nějak předseda nebo někdo sběra, prostě někdo, kdo je odpovídajícím způsobem kompetentní. A mm, má se zajistit, aby ty kroky probíhaly konsistentně. Spravodaj by měl být zodpovědný za um, sledování těch implementačních procesů, protože ten uh, eh, spravodaj o tom ví nejvíc. Ví o tom, co se děje ve výboru a podobně, takže o to jde. Další věci jsou jenom jazykové to jsou návrhy, které předkládám zpravodaji. Nebudu je předkládat jednomyslně, jednostranně. Spravodaj by se je měl pokusit nějak začlenit do kompromisu, pokud to bude možné. A já doufám, že ten mm, text projde se souhlasem všech členů. Děkuji. Jsi jistá, že se nám podaří vypracovat nějaký Eh, text. Já eh, se mluvím, já nemám otevřenou správný soubor, eh, tak jsem tě neviděla. A, a, a, ano, já mám uh, stejný problém. Já jsem si uvědomila, že jsem zpravodaj dnes ráno. Chci poděkovat. Sharon už zmínila nej, to nejpodstatnější s Emirem jsme to zkoušeli na začátku roku jako e, příliš e, krátkodobě delegované přenesené pravomoci. E, podívali jsme se na vysvětlení komise paní Degard. V tom smyslu, že v budoucnu budeme zaprvé včas informování, budeme mít čas k jednání, to projednat a budeme se více účastnit toho procesu. To, a to je správná cesta. Otázka, jestli se to podaří nejenom v ekonu, ale v celém parlamentu. To téma přenesených pravomocí e, správným způsobem posoudit. Chci dát zapravdu Sharon v jejich poznámkách, že za prvé parlament jako spoluzákonodárce musí dbát na to, aby všechny body byly obsaženy v originálním původním textu, eh, legislativním ne, až v tom sekundárním. Dále transparentnost musí být vysoká, musíme vědět, jak to časově je naplánováno, abychom měli právo eh, dostat transparentní časový plán. Může dojít k odkladům, to je jasné, to všichni vědí, ale Celkově vzato ten návrh předsedkyně je základem pro rozumné stanovisko a myslím, že to, co řekl kolega Sanchez Pesedo, myslím, že musíme ještě na frakci projednat, ještě jsme to nedělali. Eh, rozumné by bylo, kdyby eh, eh, se řídili tou linií, jak ji navrhla Sharon. Děkuji vám. Děkuji. Takže já si myslím, že budeme na celou tu věc mít ještě dost času. Je tady také bilaterální dohoda s komisí. A to se týká nás, zbytek parlamentu eh, toto nemá. Eh, mě trošičku E, zaráží, e, zda tady neexistuje možnost, že nějaká generická dohoda, dohoda která vyplyne z právního výboru, e, nepřehluší tuto naší dvoustranou dohodu. Svene, děkuji. Já můžu v zásadě říct, že my zprávu vítáme a také jsme to konzultovali s kolegy, je to pro nás přijatelné, Jedna věc tady je, kterou jste taky zmínila ve svém úvodu, je to pozměňovací návrh kolegy Martina. My chápeme jeho obavy, nicméně se domníváme, že pozměňovací návrh číslo 5 od K eh, lepší eh, řeší tuto otázku, dosahuje stejných cílů, tak jak eh, také kolega Martin chce dosáhnout v tom smyslu, že nezávislí, nezařazení poslanci eh, by měli mít rovněž možnost eh, do toho vstupovat, do celého toho procesu. Myslím, že tady jsme na té správné cestě a nevidím důvod, jakýkoliv důvod, Sharon, abychom se na tomto neschodli. Děkuji. Další je Kay. Děkuji. I já e, toho nemám až tolik co dodat. Je opravdu zásadní, abychom tady měli proces, který by umožnil delegovaným aktům, e, aktům přednesené pravomoci, aby prostě fungovaly, aby bylo dosaženo priorit. Já mám pozměňovací návrh, který je poměrně malý, týká se tří otázek, Sven jednu z nich teď popsal a myslím si, že ten můj návrh opravdu pokrývá tu záležitost zajišťuje také širší distribuci ze strany sekretariátu. Druhé téma je kontinuita. Měli bychom opravdu eh, myslet na to, jak se budou věci řešit po eh, volbách, protože tento proces s technickými normami, s delegovanými akty musí pokračovat plynule i poté. A eh, kdo bude pak odpovědný za, který ten, za které to téma a za, samozřejmě musí být také jmenován nový stínový zpravodaj pro aktiv přenesené e, pravomoci z každé frakce, takže každá politická frakce by prostě formálně měla někoho jmenovat, nemělo by to vyset ve vzduchu, ve vzduchu někdo by za to měl e, být odpovědný po té technické stránce. A rovněž si myslím, že je zcela zásadní, aby během tohoto uh, Eh, období, kdy se vlastně eh, učíme, eh, byly určité procesy sformalizovány. Velice mě potěšil o setkání před několika týdny s týmem Esperk. Oni velice otevřeně hovořili o další fázi konzultací. My jsme jim teď předložili poz, připomínky a doufám, že oni přijdou s tím, co slíbili, že na to prostě budou reagovat. A myslím, že cokoliv, co bychom mohli udělat pro to, abychom tento typ spolupráce e, trochu ukotvili, sformalizovali, tak to e, bude užitečné pro budoucí parlament, pro budoucí poslance. Takže e, sdělovat si informace, sdílet informace na té správné úrovni, abychom zajistili kontinuitu a abychom prostě se snažili maximálně spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami. A myslím, že by bylo dobré, když je příslušný výbor eh, požádá ty další zúčastněné strany, aby k nám přišli a aby eh, prostě určité věci vysvětlili, aby naslouchali. Takže na žádost eh, výboru to by možná paní formulace, co se týče pozměňovacího návrhu 15, tak by mohl projít. Sharon, děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak? Takže děkuji za všechny tyto připomínky a vstupy a myslím si, Kay, že pravděpodobně si tady asi sformulovala eh, to, co eh, bych také řekla k tomu pozměňovacímu návrhu 15, jak bychom asi měli postupovat. Eh, neměli bychom to prostě nechat padnout, jak se to tak někdy stává. Dobře si uvědomujeme, že se ty problémy budou kupit. A teď ještě k té otázce kontinuity. Ono to má samozřejmě určitou, určitý limit Eh, toho, co já mohu říct koordinátorům. Ale jestli si vzpomenete, tak na jednom předchozím jednání koordinátorů během tohoto volebního období jsme se eh, zabývali eh, těmi opatřeními na úrovni level 2 v oblasti solventnosti, Peter je tady, a říkali jsme, že tam, kde tým existuje, tým pokračuje v práci. Každopádně tady budou určité instance, jak sama říkáte, že kdy některé eh, ty týmy kolem zpravodajů, jak, eh, jak existují, již prostě nebudou eh, v chodu. Můžeme se samozřejmě o tom zmínit, můžeme také přemýšlet o tom, zdali E, by třeba výbor pro právní záležitosti toto nemohl posoudit z toho institucionálního hlediska. Každopádně to nesmíme ztrácet ze zřetele. Takže Doufám, že vám budu moci předložit určité kompromisní návrhy. Domnívám se, že valná většina pozměňovacích návrhů, e, tak jak jsou předloženy či e, sloučeny, budou tedy přijatelné. Děkuji, to je tedy vše k tomuto bodu. A ještě k bodu 7. To byla moje zpráva o nefinančních informacích, zveřejňování nefinančních informací. Eh, jak jsme s některými z vás již probrali, je tady předběžný návrh k dispozici. Hlavní problém je, jak to všechno eh, natlačit do toho správného formátu. Výbor pro právní záležitosti předložil datum pro jejich zprávu a my máme teď tedy ještě možnost eh, trochu zapracovat na tom svém textu, než ho předložíme. A tím se dostávám k bodu 8, přeskum Evropského systému finančního dohledu. A zde je zpravodajem Sven Giegold. Prosím, Svene. Možná, že bychom eh, eh, ještě mohli chvilku eh, počkat, protože jsme se trochu předběhli, nejsou stínoví zpravodajové. Možná, že Wolf Klintz tady někde je. A? No, Ono je to tak trošku škoda. Nechtěli bychom eh, ještě eh, pět minut počkat, než Wolf dojde? Paní předsedkyně, co eh, myslíte? Já si myslím, že bychom to opravdu měli probrat zde společně na zájem. Mě nevadí to trošku podložit. To bylo 9.25. To mělo začít, takže jsme se nepředběhli. No, tak jeho zaměstnanci říkají, že tady bude za pět minut, tak Doufám, že jsem pochopil jejich tajný jazyk. No dobře, tak jestli si mu poslal sms -ku. Ne, ne, já si myslel, že jsme mluvili německy. Dobrá, já souhlasím, eh, že bude lepší, pokud tady budeme všichni. Takže pět minut eh, mezi námi, díky. Sven, I think we'll have to start we'll or we'll start. get behind okay. ourselves. So um, we'll... Uh... Dobrá. Uh, asistenti uh, si tady budou muset psát poznámky a říct mu to, až uh, sem přijde, tak prosím. Takže jenom k úvodu do této debaty velmi stručně. Já bych uh, chtěl předem říci, že debata o finančním eh, dohledu eh, už trvá od začátku našeho volebního období. Od začátku eh, jsme s širokou většinou se tedy stavili k tomu tématu. Náš problém tedy nebyly nějaké velké názorové rozdíly v parlamentu, alespoň ne ve velké většině, ale problém byl zásadní rozpory s radou ohledně toho, do jaké míry eh, potřebujeme mít eh, tedy práva a mm, toho finančního dohledu nad trhem. Jacques de la Rozier tehdy eh, napsal zprávu, kterou komise do značné míry převedla do návrhu legislativního, potom trvala konfrontace s radou, kde a, eh, tedy, eh, a poté už ty, eh, ty nechtěli vědět nic o Rozierovi. A potom byl kompromis a v, mnohem, v mnohých ohledech se ukázal jako nosný ten kompromis, ale v mnohé, mnoha ohledech pochybný. A proto je důležité, abychom eh, se o tom bavili a také se vyjadřovali k pracím, které nyní probíhají v komisi a odtud tato zpráva. Nicméně situace se nám v mezičase změnila, už jenom proto, že tady máme společný bankovní dohled pro eurozónu a další země a to samozřejmě vyvolává otázky ohledně zbytku eh, evropského systému finančního dohledu. Často eh, si připomínáme, že jsme se včera třeba dověděli, jak daleko jsou práce v eh, SSM na, eh, společnou, na společnými pokyny pro dohled a tento napětí samozřejmě také vznikne i jinde, nejenom tady u nějakých pokynů, protože ten rozdíl začíná být velký. V řadě eh, zemí eh, se vytváří určitý eh, model Twin Peaks, to znamená, že tady máme banky a pojišťovny na jednu stranu pod dohledem a na druhou stranu je tady orgán pro dohled nad trhem, který se soustředí silně na ochranu spotřebitelů a efektivitu trhu. Otázka a Twin Peaks se nám zatím neobjevila a u toho systému dohledu nad bankami SSM jsme eh, zatím eh, došli k tomu, že pokud je o pojištění, oni zatím nemají právní základ, aby eh, se do toho mohli pouštět, takže tím bychom se měli zabývat. Další téma, pokud jde o evropský systém dohledu, je celá ta debata v případě Merony. Měli bychom se velice přesně podívat na ten případ prodeje na krátko a e, to, co rozhodne e, Evropský soudní dvůr. Závěrečný návrh e, hovoří velice zajímavým jazykem, protože Megrony v legislativě poměrně jasně omezil to, co my jsme tehdy dali k dispozici. Parlament se toho nedržel tak úplně plně, ale nebyli jsme úplně jednotní. Nicméně, když to teď dostaneme vyjasněné, které, eh, tak, aby to bylo mnohem eh, demokratičtější, tak eh, myslím si, že bychom měli jednat a komise by se neměla bránit, alespoň z mého pohledu. Další otázka a potom z mého pohledu je v případě evaluace dohledových orgánů na co se eh, nejvíce soustředovat. Jakým způsobem eh, se na ně eh, zaměřit. Myslím si, že Izers mm, udělali dobrou práci. Máme tady jasný pokrok. Teď se o tom bude hlasovat. V SAB se o tom bude hlasovat, pardon. Ani to neby, není na úrovni nejnižšího společného jmenovatele. Vidíme, že všechny tři i zase uh, si věří. A, uh, nezaměřují se jenom na ty důležité aktéry. Že u IBA eh, se kolikrát myslíme, že oni se soustředují jenom na zátěžové zkoušky a na eh, zlepšení vybavení vlastním jměním ale další věc, eh, musíme říct, že když se podíváme na eh, ty různé úlohy, které jako zákonodárce eh, jsme dali těm třem orgánům mikroobezřetnostního dohledu, tak jejich pravomoci nikdy nebo prakticky nikdy nebyly použity. Já myslím si, že o tom eh, bychom se tady mohli pobavit. Je to tedy tak, že opravdu nebyla žádná krize? Máme tady i krizové eh, intervenční pravomoci, které eh, prakticky nebyly použity uprostřed krize. Proslulý článek 18, potom je tady otázka porušení evropského práva. Opravdu je to tak, že v celé EU v celé evropské 28 ehm, se dodržuje eh, to příslušné právo? Já si o tom nemyslím. Nicméně neexistují prakticky žádné případy, kdy by ehm, za eh, eh, povolávali členské státy k odpovědnosti ohledně uplatňování té legislativy. Totež platí pro závazné zprostředkování ehm, nebo vyrovnávání konfliktu. Ani tady eh, nejsou eh, žádné konflikty hlášené eh, a znamená to, že všechny dohledové orgány se shodnou. Ani to se mi nezdá mm, uvěřitelné. Někdy dochází k drobným spožděním, pokud jde o aktiv delegované pravomoci, to je v pořádku, to funguje. A samozřejmě ono to souvisí s za financování těchto orgánů. Nemají tolik zdrojů. Ale ty pravomoci, které my jsme jim tenkrát dali, nejsou naplňovány, nejsou používány a z toho bychom měli vyvodit závěry. A myslím si, že jedním z možných důsledků je, že stejně jako předtím Eh, to říkám, že eh, oni mají eh, pří, že, že, že to příliš mnoho, příliš mezivládní, že je tam příliš mnoho pravomocí veto a, a příliš mnoho poslušných úředníků, kteří vůbec nevynášejí věci ze členských států. A ta rozhodovací gremia v těchto tří, třech orgánech se o ničem spoustu, o, o spoustě věcí nedoví. Potom je tady také přístup k datům pro eh, každý eh, dohledový orgán je přístup k příslušným, orgán, příslušným datům o všech 28 státech velice důležitý. My jsme těm orgánům dali daleko sáhle eh, pravomoci. Oni si můžou ta data vyžádat v libovolném formátu a členové je musí poskytnout. Ale jde o to, že oni vůbec o nic nežádají. Protože se prostě vychází z toho, že v odpovídacích eh, dohledových orgánech, čili eh, v té dozorčí eh, radě, se vlastně, vlastně není žádoucí, aby se tam hm, kladly nějaké dotazy. A tady to už tedy je, to je, to je problém, kdy tedy se kočka zakusuje do ocasu, abych tak řekl. Tam Oni nejsou schopné se k, nějakému dohledu eh, rozhodnout. A dochází v důležitých oblastech k nečinnosti eh, orgánů dohledu a to nakonec vede k tomu, že tady máme roztříštěný vnitřní trh a vzniká velké nebezpečí, že eh, tady máme důležité tendence nebo podporujeme důležité tendence renacionalizace eh, trhu s finančními službami a tím by se parlament měl zabývat. Totež eh, platí, eh, pokud jde o finanční vybavení těchto orgánů. K tomu už jsme zaujímali, zaujali stanovisko, pokud je o vlastní rozpočtovou položku. Werner Langen to také řekl, my to pořád opakujeme. A to bych, na tom bychom měli trvat. V minulosti jsme to také udělali. A poslední věc, to, o čem jsem zatím hovořil, eh, ten mikroobezřetnostní eh, dohled je jedna strana a potom je tady ten makroobezřetnostní. A tam víceméně můžeme skonstatovat eh, obdobné věci. SAB není příliš oblíbený, i když ten makrodohled je velice důležitý. A tady si myslím, pokud jde o reformu finančního trhu, že byl dosaženo ještě menšího pokroku než v oblasti mikroobezřetnostního um, dohledu. Je tady eh, takový sklon eh, všechno regulovat do posledního detailu, ale ty velké otázky jako eh, účetní standardy, zdržení se v případě půfan. Všechny tyhle věci eh, se neřeší, nebo anticyklické působení. Takže dokud není krize, tak budíš, ale potom také nastane AS a B. Také poskytuje velmi důležité, mm, důležitá stanoviska, která zajímavě doplňují práci Evropské komise. Například ehm, k Solvenci 2 řekli, že že eh, a pan Draghi to znovu zopakoval, eh, řekli, že potřebují, že potřebujeme plně symetrická eh, pravidla pro posuzování těch nárazníků na finančních trzích u CRD a CRR v oblasti bankovního dohledu se silně angažovali tak dále, ale jejich návrhy nebyly příliš vždycky žádané. Oni eh, často eh, nebyly eh, zohledněné komisí a myslím si, že USAB bychom si měli přesně znovu rozmyslet, jak bychom tu jejich roli makroobezřetnostního dohledu, který je často důležitější než drobná regulace, jak bychom ji měli, mohli eh, posílit v tom legislativním procesu, tak aby oni efektivně mohli přispívat k tomu procesu. Čili tolik několik eh, myšlenek eh, základních k tomu a těším se na vaše poznámky a mm, tuto zprávu samozřejmě v duchu spolupráce tady v parlamentu bych byl rád, abychom společně eh, dali dohromady, protože eh, díky tomu potom při eh, revizicích se budeme moci postavit radě a říci, že hovoříme společným hlasem. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo stínovým zpravodajům Astrid. Hmm byste na nás na mě nepočkala, ale chtěla jsem něco říct. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu zpravodajovi Giguldovi za jeho slova. Já jsem nemohla cestovat, abych se setkala s těmi třemi orgány. Nicméně úvodem chci říct, že je zatím příliš brzy na to, abychom zaujali nějaké stanovisko ke všem těm otázkám, které tady zazněly. Ne snad, že bych se e, obávala či váhala e, se nějak k tomu postavit a ne snad také proto, e, že zpráva pana Gigulda by nebyla E, úplná, ale z celé e, řady praktických a procedurálních důvodů. Tady jde o zprávu z vlastní iniciativy, e, která se vztahuje k evropskému systému dohledu a ten teď prochází zásadními změnami. A my to konstatujeme každým dnem. Když v roce 2010 eh, tyto tři eh, dohledové orgány na úrovni Evropské unie byly vytvořeny, tak tady byla revizní klauzule, podle které Evropská komise vytvoří zprávu o fungování těchto institucí nejpozději do eh, ledna 2014 a pro ty orgány se jednalo o obdobná, e, obdobné klauzole. A teď e, zdá se, že komise e, chce tak trochu předjímat, že, že, se, že chceme tedy předjímat zprávu komise a mít tady zprávu z vlastní iniciativy, která snad by údajně měla mít větší, větší váhu, o čemž teda, dejme tomu, mohu pochybovat. Já nejsem úplně uzavřena takovéto cestě Každopádně e, je to tak trochu e, zvláštní a zajímavé, e, když zjistíme, že to byl Evropský parlament osobně, který požádal jednu konzultační firmu, aby vypracovala zprávu k tomuto programu. A tato zpráva by měla být zveřejněna, pokud se nemýlím, někdy v průběhu října. Pokud někteří v našem domě nechtějí čekat na zprávu Evropské komise, tak by přece jenom bylo asi slušné a zdvořilé se nejprve seznámit se zněním zprávy, kterou si Evropský parlament osobně objednal, než začne eh, před, eh, eh, zastavovat nějaká nová řešení, nové návrhy. Eh, možná by bylo opravdu dobré přemýšlet dvakrát, abychom se malinko nezesměšnili a patrně mi kolegové budou dávat zapravdu, eh, když řeknu, že eh, nejsme nikdy tak silní, než když děláme skutečně svědomitě a přesně legislativní návrhy. A zase naopak, nejsme nikdy tak slabí, než když se uh, Eh, vrháme do nerealistických návrhů a přehnaných eh, očekávání. Takže k věci samé eh, bych se omezila na několik poznámek. Nejprve chci říct, že jde samozřejmě o to, abychom se vydali cestou zkoumání stávající situace. Teď je tady vlastně ustavován jednotný dohledový systém. Já si nemyslím, že by bylo eh, dobré eh, tady nějak eh, plánovat spochybňování určitých arbitráží, které navíc byly provedeny s naším souhlasem. Je jasné, že role, kterou má hrát Evropská centrální banka, e, bude i nadále zásadní e, při, e, ohle, při fungování těch dohledových orgánů. A nemůžeme teď ustupovat, vracet se zpátky. Musíme prostě analyzovat každodenní fungování všech agentur. Podle mého názoru, Jde o to, abychom e, my se snažili věci zlepšovat tam, kde, to, e, kde se to jeví jako nutné. Druhá připomínka. E, jsou tady zásadní rozdíly v dohledu nad bankami a dejme tomu nad pojišťovnami. Je normální, aby ty tři dohledové evropské orgány, které byly vytvořeny, tedy měli eh, určitý operační modus vivendi, který by byl specifický eh, v každodenní praxi eh, do, při výkonu toho dohledu. A zároveň si myslím, že ta pravidla fungování by měla být společná. Myslím na rozhodovací orgány, myslím na způsob hlasování, myslím na e, průběhy mediace a tak dále. Nemyslím si, že by bylo rozumné, E, pokud teda nechceme, aby ten dohled byl naprosto roztříštěný v Evropě, vytvářet, nemyslím, že by bylo rozumné vytvářet nějaká odlišná pravidla pro jednotlivé tyto instituce, i když si samozřejmě i já uvědomuji specifické rysy e, jednotlivých e, těch institucí. A třetí připomínka k tomu, co jsem už řekla, bylo by užitečné a šťastné, kdybychom šli cestou zjednodušování a kdybychom mu dávali přednost všude tam, kde to je jen trochu možné, spíš než postupovat opačným způsobem. Každopádně si velmi bedlivě přečtu zprávou, které byly zadány eh, a samozřejmě by bylo dobré, kdybychom se setkali eh, s těmi příslušnými odpovědnými eh, činiteli, kteří budou mít na starost dohled v Evropě. K problematice, která je zcela zásadní a zároveň neideologická, bychom měli podle mého názoru najít souznění tak, tak e, samozřejmě to předpokládá, aby se k tomu každý postavil aktivně, aby o to každý stál, aby každému šlo o to věci zlepšovat, tak aby tady naš, e, náš evropský dohled byl evropštější a efektivnější. A v tomto duchu bych si také představovala svoji e, spolupráci jako stínová zpravodajka za moji frakci a děkuji vám za pozornost. Thank you. Antolin. Děkuji, Anthony. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve je samozřejmě zapotřebí eh, provést určitou kontrolu dobrého fungování těchto orgánů v té první fázi a také eh, mít odpovědi eh, na eh, otázky v dotazníku, které se vztahují k tomu nařízení. Ale jsou tady ještě další témata, která jsou rovněž zásadní. Například Eh, vztah s evropským eh, systém eh, pojišťování, který vlastně neexistoval v době, kdy se návrh nařízení vytvářel. Pak, jsou, pak je tady otázka rozpočtu, orgánů, zdrojů. Rovněž je tady otázka dobrého vládnutí, dobré zprávy v celém tom mikrofinančním sektoru. Je zapotřebí dbát na to, aby evropské evropské orgány skutečně zásadním způsobem přispívaly e, k budoucnosti. Myslím si, že co se nařízení týče, tak technický konzultativní dokument e, by byl velice užitečný. A rovněž dotazník e, vypracovaný zpravodajem a rozdaný e, jednotlivým orgánům tak, abychom měli skutečně velký souhrn odpovědí a tím e, mohli e, ve věci tohoto nařízení v naší práci postoupit výrazně a kvalitně kupředu. Dochází k mediaci v případě krize, to je otázka, kterou si kladu. V případě řec, pardon, kyperské krize jsme byli svědky toho, že Evropská, eh, Evropský bankovní eh, úřad eh, byl skutečně zásadním aktérem ESA, ale jak zvýšit důvěryhodnost těch slavných zátěžových testů, kterými jsou banky kterým jsou banky podrobovány. A pak je tady ESA Myslím, že některá rozhodnutí by teda měla být e, předmětem hlasování. Chceme být všichni podrobeni tomuto e, mechanismu té ESA a parlament se k tomu může vyjádřit. E, je taky třeba projít a podrobit šetření kvalitu aktiv to se bude odehrávat v rámci evropského dohledového mechanismu, ale co eh, bankovní instituce? Eh, bude eh, rovněž eh, prováděn dohled tak, aby byly zahrnuty do toho šetření skutečně všechny jednotlivé jevy a prvky. Je tady celá řada otázek, které prostě musí nalézt odpověď. A to je také otázka rozpočtu, finanční autonomie a tak dále. Je pravdou, že jsou to otázky zásadní. Rovněž je zapotřebí uh, vyvinout určité úsilí v oblasti eh, regulace těch eh, různých finančních stimulů. A v neposlední řadě, co se týče diskuzí o situaci do budoucna, bude zapotřebí analyzovat E, dopady budoucích rozhodnutí Evropského soudu. E, je otázkou, zdali pravomoce e, těch orgánů dohledových by měly být vlastně realizovány v rámci agentury či jiných institucí. Jak vlastně bude konkrétně vypadat toto nové vedení ve finanční a bankovní oblasti s mechanizmy makrodohledu? Zatím je tady eh, přechodné období a předsednictví toho eh, orgánu eh, je v rukou Američanů ale pokud chceme opravdu jít ku předu, tak je třeba promýšlet i další vývoj tohoto systému. Není tady nouze o témata, o kterých musíme přemýšlet. Je třeba přemýšlet konstruktivně, určité věci vypíchnout a také definovat eh, určitý pořad jednání, eh, tak, abychom krok po kroku mohli reagovat a eh, posílit výrazně tento systém eh, finančního dohledu. Děkuji. Um, um, Mám se za spoždění, ale chtěl jsem říct, že doufám, že je smyslplné, aby eh, ty, eh, to bylo podrobeno revizi. No to jistě není příliš brzo, když Musíme se eh, řídit podle dvěma věcmi. Za prvé, jaké jsme měli původně cílové představy a ne, jak byly formulovány a co se změnilo od té doby. Mně se zdá, že tehdy um, pod, uh, během k- finanční krize bylo řečeno, že potřebujeme centrální místo, které zajistí, aby vnitřní trh zůstal funkční. Uh, a ty tendence k renacionalizaci, které jsme eh, viděli, tak eh, aby se neposilovaly. Potřebovali jsme také rovné eh, podmínky. A na tomto pozadí, když se podívám na ty 3S, tak to vypadá jinak. Ehm, to, co jsme původně, o co jsme původně usilovali, nepodpořila plně rada. My jsme chtěli silné SAS, aby měli, které by měly potenciál eh, velice rychle eh, převzít eh, funkci dohledu a ne pouhou koordinační funkci. A tady se um, Mm, e, e, vlastně změnila situace vzhledem k mm, funkci ECB. Když se na to dívám, tak e, musím říci, že nemá profil, který bychom si přáli. Je to částečně tím, že to je mm, už teď v pravomoci ECB, ale že z nějakého důvodu, to nemůžu posoudit, Eh, ty zátěžové testy neměly ten účinek, jaký bychom si přáli. Instituty, které byly poznačovány za funkční, se v podstatě eh, projevily jako neúčinné. To bylo poněkud nešťastné. myslím, ehm, plní funkci um, relativně dobře. Musím ale říci, že má trošičku problém ehm, se prezentovat jako autorita v celé, ve všech těch otázkách Insolvency 2. ESMA eh, je podle mě z těch tří nejsilnější, stále má větší váhu. Eh, od začátku v podstatě hmm, hraje politickou roli a otázka je, zda se nesnaží ty hranice eh, svých pravomocí trošku rozšířit. Eh, když se podíváme na začátek těch diskusí, které jsme měli, tak se mi zdá, že jsme mm, vlastně šla tak daleko, že eh, chtěla modifikovat opatření, které vlastně patří do legislativy. Takže to už je, to už zašlo trošku příliš daleko. Eh, do budoucna se mi zdá, že musíme přispět k tomu, um, jak uh, zajistit, aby nedocházelo k rozdělení Evropské unie na e- eurozónu a mimo, to, to, co je mimo eurozónu. A mm, to e, rozdělování pravomocí probíhalo profesionálně. Europa e, analogicky s M by mělo e, být rozvinuto jako m, mm, kontaktní místo pro pojišťovnictví. Takže jít dál než čistě koordinační funkce. Mm, do jaké míry budou k dispozici potřebné rozpočtové prostředky, ukáže teprve budoucnost. Ehm, je to jistě téma, které se ještě vrátí. Důležité je, abychom zajistili, abychom v dalším eh, rozvoji těch měli stejná opatření, abychom měli tři místa, která byla původně myšlena jako e, zvláštní instituce nebo agentury pro o, o, oblasti, které pracují podle stejných pravidel a rozvíjejí se naprosto odlišně. Dále se mi zdá, že transparentnost mezi makroprudenční stránkou SAB a ESAS, jak spolupracují. Ta transparentnost její spolupráce není dostatečná. Tady bych si přála, aby to bylo jasnější, jak tedy ty jednotlivé instituce spolu vlastně um, spolupracují. To bych chtěl vědět. Uh, right, Kay. Thank you. Děkuji. Ehm, děkuji. Já mám dvě věci. Vzhledem k tomu, co e, zmínil Sven. Možná tady je otázk, širší otázka, e, která s tím souvisí, na kterou které se chci věnovat a naší zkušenosti jako poslanců s těmi třemi a mm, Vzhledem ke zkušenostem, které jsme získali na začátku toho procesu, tak uh, ještě předtím, než se k tomu dostane komise ve své revizi. Co se týče britského případu short selling, tak jsme měli pouze stanovisko generálního advokáta. Musíme čekat na rozsudek, který padne někdy v listopadu, ale komentáře byly trošičku protichůdné. Mm, řada právníků to studuje, to stanovisko a mají různé interpretace. Ale zdá se, že musíme být velice opatrní, aby že národní orgány členských států nemůže ESA jaksi pře e, rozhodnout jinak, než um, je, než bylo jejich rozhodnutí v případě e, týká se to otázek potenciálně závazného zprostředkování. E, to je věc, která eh, protíhá na mnoho témat, které řešíme. Myslím, že potřebujeme jasný právní základ. Eh, poslední věc, co potřebujeme, aby se byly spochybňovány u evropských i národních soudů. Vzhledem k tomu, že právníci pro finanční služby a fir, podniky, které zaměstnávají, eh, z tohoto důvodu potřebujeme mít pevný pávní základ, aby právníci nerozhodovali, co vlastně my jsme mysleli. Praktické věci, um, já ze svých zkušeností s ESAS a e, tématy, které já se zabývám, je tady mám určitý tou otázku, co se týče specializovaných znalostí v rámci ESAS. Pokud mají um, plnit svoji úkoly a stanovat jednovovat jednotná pravidla, potřebují více technické znalosti a přístup k ním. Maron a Mifid um, se zabývají celou řadou problémů. My jsme navrhli v textu, aby měli technické skupiny v rámci ESMA, především um, technologie finančním trhům. My chceme větší kontroly a žádáme Eh, po nich věci, které možná, které možná nemají potřebné znalosti. MIFID tam, eh, tady to se týká obchodních algoritmů, strategií. Nejenom, že tyto znalosti nemá nutně ESMA, ale nemá je, jí ani většina národních orgánů dohledu. Do, takže těmto technickým standardům musíme zajistit, aby měli přístup k těmto znalostem, aby nevznikly mezery, když se snaží o něco, co, k čemu nemají um, expertízu. Takže musíme vytvořit mechanismy, aby je získali, což je pro ně teď obtížné. Hlavní problém pro mě byl bylo hodnocení dopadu. Mm, konkrétně jsme měli specifické požadavky na hodnocení dopadu a um, hodnocení eh, na využívání nákladů. Co týče ITS a technických standardů, tam nejsou žádná čísla, jak můžete mít ve směrnici, eh, kde děláte hodnocení dopadu, jak to může být bez čísel. To, eh, často tam je spousta argumentace, která jde vlastně dokola. Jsou to pouze argumenty, není to hodnocení dopadu. Pokud ten průmysl přijde eh, za mnou lobovat, tak já chci vidět důkazy. A náš eh, zákonodárce jaksi nemusí, nemůže být imunní před tímto požadavkem. Mm, otázka derivátu, kterou jsme teď řešili, co se týče požadavků na reporting, tak hodnocení dopadů si stanovili možnost jedna, možnost dvě. Možnost jedna odložila mm, hůtu na reportingu a možnosti dvě to neodložili. Tam nechali status quo, což by nevyřešilo problémy s ETD reportingem. To mi neříká vůbec nic musím říci, že mě trošičku zmátlo, jak si někdo může myslet, že toto je hodnocení dopadu. Tady musíme chtít lepší kvalitu a důkazy, aby to ne, nebyla argumentace v kruhu. Sven hovořil o zainteresovaných skupinách, stakeholders. Tady je problém. Mnoho ESAS mají velký počet těchto skupin. V EU je obrovský diverzifikovaný bankovní sektor, máme velké banky, malé banky, družstva, soukromé banky. Musíme zajistit, abychom zachovali diverzitu a vyslechli jejich stanoviska nejenom části z nich. Když je malý počet osob v těch skupinách eh, účastníků zainteresovaných skupin, tak je eh, obtížné tedy zajistit Eh, aby byli vyslechnuti všichni. Esma je ještě více diverzifikovaná. Ehm, diverzifikace účastníků trhu je obrovská. Musíme tedy najít metodu, jak to, to zohlednit. 30 osob neodráží tu diverzitu na tohoto trhu. Musíme se poučit ze starý, těch starých panelů SEZA, kde byly velké počty různých skupin, které posuzovaly jednotlivé věci a pak inform širší skupiny. Eh, musíme tedy najít vyvážený způsob, jak zajistit, že budou vyslyšeni všichni. Dále se musíme podívat, jak ty skupiny fungují. Je zvláštní, že člen této skupiny zainteresovaných ne, smí sdělovat obsah dokumentů nebo žádat stanoviska expertů k obsahu těchto dokumentů. Zdá se, že toto je jaksi názor jednotlivce, ani nereprezentuje jejich organizaci nebo jejich sektor. Takže to, že nejsou schopni o tom komunikovat nebo mluvit o obsahu podrobně s někým mimo tuto skupinu, to se jeví trošičku bizarní interpretací mandátu eh, zainteresovaných skupin. A pak tady hrozí, že také já argumentuju v kruhu, ale tady je problém s personálem ESAS. To není o rozpočtu samotném. Často ESAS potřebují pravidla, protože se zabývají novou legislativou úrovně 1. To znamená, že mají jaksi náhlý nárůst pracovní zátěže, neznamená, že e, mají nutně mít více pracovníků, ale někdy potřebují vyslat jaksi posilu. ESAS někdy se, se, jsou vlastně narazí na kvóty těch e, zapůjčených expertů. Tady bychom to mohli snadno vyřešit, když potřebujeme, aby nějaký projekt dokončili, tak aby nebylo omezení těch možných expertů, které, kteří mohou být zapůjčeni. Čím mm, více práce jim dáme, tím více expertů budou potřebovat během těch, tého období intenzivní práce, ne tedy neustále. Takže jim musíme umožnit fungovat a ta pravidla, aby ta pravidla byla rychle vytvořena, a aby nepodléhali těm kvotám. Myslím, že mají 25% ex navíc ještě, takže vlastně je dva, jsou dva, mají dvoje omození. Na to se musíme podívat, aby mohli vytvářet technické standardy včas. Ale nepotřebují permanentní rozšíření počtu personálu na tisíce, jak někdo odhadoval, pokud by to měli být stálí zaměstnance. Jsou tedy mechanismy, jak jim umožnit fungovat a musíme najít způsob, jak jim to umožnit. To jsou tedy čtyři hlavní praktické věci. Těším se na to rozhodnutí soudu, které bude, myslím, v listopadu. Chtěl by si vzít ještě někdo eh, další slovo k tomuto? Nikdo se nepřihlásil, tak eh, já bych si dovolila několika slovy. Eh, jedině tady velice rychle, protože už zápasíme s časem. Myslím si, že tady máme situaci, kdy na jednu stranu potřebujeme našlapovat opatrně, přichází eh, řada dalších zpráv, ale eh, naše hlasování eh, neproběhne až, nebo dřív než v lednu a plenárka dřív než k únoru, takže opravdu budeme moci zohlednit všechny ty další zprávy a rozmyslet si je ještě předtím, než eh, předložíme tu závěrečnou zprávu. Ale vzhledem k tomu, že musíme našlapovat obezřetně a jít kruček za kručkem, tak si nemyslím, že bychom, eh, nemyslím, že bychom měli ztrácet ze zřeteli naší vizi. kromě Jacques Roziera bychom eh, měli mít vizi ohledně toho, jak Eh, naložit s výbory třetí úrovně. Takže měli bychom se k tomu takhle vizionářsky eh, postavit, tak abychom vyřešili ten mezivládní problém, o kterém hovořili eh, Sven. A sice, že ty dozorčí rady se chovají jak mezivládně, tak, tak trochu jako eh, v, v regulátoři. Někdy si myslí, že by mohli být, eh, tedy mohli to nastavit správně. A otázkou je, jak to tedy politicky ovlivnit. Nehovořím tady o politickém zasahování, ale eh, o obecné politické situaci. A myslím si, že v tomto formátu zůstaneme, protože SS sleduje ten návrh agentur, který máme od komise Například eh, u telekomunikačních agentur já jsem se pokusil jim dát větší eh, prostor, eh, větší svobodu než komise. A otázkou je, jestli k tomu v praxi pak došlo. No možná, že bychom se nad tím mohli třeba zamyslet, protože pokud se nám podaří se odchýlit od toho eh, návrhu agentur, tak se odchýlíme od eh, mezivládního uspořádání. A to by mohlo být velice eh, sporné. Otázkou je, nebo pochybuji, že by se nám to mohlo podařit teď, ale nemohli bychom, ale mohli bychom se aspoň zamýšlet nad tím, kam do budoucna. Máme tady určité problémy vzhledem k SSM, pokud jde o závaznou mediaci, a tím, že BBA není schopná vázat ECB. Eh, e Možná, že by tady mohla být nějaká závazná mediace. To stojí za eh, proskoumání, ale souhlasím s tím, že ty tři SA eh, jsou v různé fázi vývoje. EBA má problém se zátěžovými zkouškami, ale to bylo eh, čistě kvůli eh, uplatňování toho mezivládního principu. A toho, že to, co chtěla dělat EBA, to dostalo potlak ze členských států. Já jsem tady vždycky měl ten problém se Solvenci 2. Eh, to také nefunguje, takže oni nemají do čeho by se pustili. Takže to je zdržuje. Oni nemohli eh, si tady vytvořit svoji identitu, v tomto případě ASMA. Čili ti uh, už tím způsobem vyzráli. A, a také tím pádem nabrali určité pravomoci, určitou sílu. Ale je to složité a souhlasím s tím, co říkala eh, Kay. Jak tím způsobem eh, získat eh, ty odborné poznatky do toho. Se skupit by nebylo špatné. Také eh, souhlasím s těmi obavami ohledně posuzování dopadů, ale to je takový obecný problém s tím posuzováním dopadů i ze strany komise. Je to spíš jako taková koncepční analýza, než jako statistické statické posouzení dopadu a často se nic jiného dělat nedá. A někdy by se mohli snažit trošku více, ale z, vašich, z našich vlastních zkušeností, když jsme se pokoušeli posuzovat eh, dopady regulace, tak eh, jsme zjistili, že nakonec eh, z toho budou jenom taková bezbřehá politická prohlášení. Takže tady parlament jako celek by určitě chtěl udělat více práce. Tolik tedy několika stručnými připomínkami k tomuto tématu a jak jsme čekali na Svena, tak trošku zaostáme, takže Svene, prosím, rychleji. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velice stručně. Teď ještě jednou k procesu. Paní Luling hovořila o tom, že nedává smysl tady navrhovat zprávu, když ještě do toho nemůžeme dát ani vlastní výsledky. Ale ono jde o to, že u té mé zprávy jsou tady určité překryvy, kdy hm, ty dvě studie, které jsme zadali eh, k 5. Eh, listopadu, k mikro a makročásti, tak potom nějak, do nějakého 25. 26. Budeme, budete mít čas podle nich napsat své pozměňovací návrhy a já sám jako zpravodaj tam můžu zohlednit výsledky těch eh, studií. Čili do této míry můžu říct, že se vydáváme správným směrem. Komise, pokud jsem to dobře pochopil, v, chce dodržet tento harmonogram, ale pokud bychom při stávajícím harmonogramu tady hlasovali ještě předtím, než komise eh, přijde se, svým, eh, se svou předlohou, tak hm, by komise tady mohla eh, vědět, kterým směrem by výbor chtěl, aby se ubírala na plénu možná dojdou, eh, dojde k nějakým změnám, ale nám se zdá tedy, eh, že lepší by bylo, abychom my eh, tam zahrnuli výsledky studií, komise bude vědět, kam chceme jít jako výbor a zároveň a my bychom se nemuseli obracet na komisi, aby to znova odkládala, protože to by také nedávalo příliš, neprospívalo věci. Pokud k obsahu, tak eh, tam to opravdu bylo hodně. Přístup k datům. A o tom já jsem hovořil eh, eh, dříve. Tak to je, to, to není žádné další přenesení, přenesení suverenity. U přístupu k datům jde o to, že členské státy nebo členské úřady by se mohly postarat o to, aby potřebná data ke koordinaci opravdu ty orgány dostávaly. přístupnost dat, ale to je ironická záležitost. U společného dohodového mechanismu jsme museli zjistit, že se že máme v eurozóně o tisíc bank víc, než ve skutečnosti eh, jsme si mysleli. Čili eh, oni ty orgány ani nevěděli, kolik je samostatných bank v Evropě. A eh, přístupnost dat o derivátech, no tak o tom už vůbec nemluvím. Takže oni ani takovéhle základní věci eh, o členských státech nevěděli, takže eh, paráce ESA je proto velice eh, důležité, důležitá. A když se tyto orgány, když si tedy nevěří, aby, že jsou dosilné na prosazení standardizace dat, no tak to je problém. Potom tady jsou ty skupiny angažovaných, no tak v Izars je tady eh, hodně eh, velká nespokojenost. Ne všichni se toho účastní, ale eh, spíše podle principu, jestli něco dává smysl. Čili zapojování zúčastněných stran dává smysl, ale jejich skupiny, no tak nad tím bychom se měli zamyslet. Teď už k tomu z časových důvodů nebudu více říkat a budu se těšit na podněty od kolegů a potom jistě společně tady dohromady se píšeme dobrou věc. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Takže návrh zprávy, e, tím se budeme zabývat 4. listopadu, 26. listopadu pozměňovacími návrhy a potom 16 E, prosince a v Ekonu o tom budeme hlasovat e, e, v lednu a v únoru na plenárním zasedání. A teď se můžeme přesunout k bodu 9. Povinná automatická výměna informací v oblasti daní. A je to pan Kutaš, který je zpravodajem. Čas rychle běží, dávám vám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropská komise navrhuje rozšířit povinnou automatickou výměnou eh, eh, jako součást aktivnějšího eh, boje proti podvodům podle stávajícího návrhu dividendy, kapitálové výnosy a další formy budou tedy připojeny k seznamu kategorií, které jsou předmětem automatické výměny informací uvnitř Evropské unie. Já si myslím, že to bude dobrá cesta pro to, aby Evropská unie měla soubornější, úplnější e, výčet informací. Na e, víc členské státy si budou vyměňovat více informací, tak jak to vlastně se zavázali provádět se spojenými státy v rámci akta já se domnívám, že Evropský parlament může plně podpořit návrh komise, neboť je to v souladu s akčním plánem komise e, o boji proti daňovým podvodům a daňovým únikům. A stanovisko Evropského parlamentu se již vyjádřilo v zprávě e, k tomuto tématu. Stávající návrh rovněž odpovídá požadavku ze strany několika členských států ohledně akta a její aktualizace, protože tady existují e, bilaterální dohody mezi některými členskými státy a e, je tedy zapotřebí v tuto chvíli zajistit rychlé přijetí a realizaci e, návrhu, tak jak to v svém časovém harmonogramu navrhuje komise. Rovněž si myslím, že by Evropská unie měla být eh, v první linii eh, stanovování globálních norem pro výměnu informací a v tomto směru předložím určité návrhy za účelem vylepšení textu v několika oblastech. Nejprve se to týká ochrany údajů, automatická informa- výměna informací musí být samozřejmě plně v souladu s legislativou ohledně ochrany osobních údajů a udržování důvěrného charakteru. Je to e, e, také v souladu s příslušnou směrnicí. Vzhledem k citlivosti celého tématu, se, a vývoje si myslím, že je třeba tuto ochranu posílit. Další myšlenkou byla Eh, cesta bilaterálních dohod. Myslím, že by bylo užitečné pro Evropskou unii, kdyby Evropská komise vyjednala budoucně, do budoucna s třetími státy bilaterální dohody o této povinné automatické výměně. Eh, bylo by to lepší, než kdyby to bylo podle stávající praxe, kdy to na sebe berou členské státy. Myslím si, že toto ustanovení eh, E, vstoupí v platnost e, až se vstupem v platnost stávající směrnice, takže v tom nevidím problém. Ke zdrojům e, to je třeba zajistit efektivně. Členský stát, členské státy by měly zmobilizovat veškeré finanční, lidské a další materiální zdroje pro implementaci, a to od roku 2015. A k sankcím v závěru přestože směrnice se především soustředuje na výměnu těchto informací mezi vnitrostátními daňovými orgány. Eh, myslím, že by bylo dobré také aplikovat sankce za eh, zajištění za účelem rychlejšího zajištění těchto informací. Jsem připraven na připomínky kolegů. Děkuji za EPP. Eh, kolega Mitras. Děkuji vám, paní předsedkyně. Možná, že úvodem bych eh, měl říct, že vítám tuto iniciativu Evropské komise a velmi ji podporuji. Je tady jedna věc, eh, ze které jsme nicméně trochu smutní, a to, že hlavním motivem za tímto rozhodnutím Evropské komise je vlastně velice intenzivní práce vedená Spojenými státy v této oblasti. Možná, že bychom měli mít svou vlastní hlavu a jít svou vlastní cestou a nenechat se vláčet Spojenými státy a ještě k zvýšené mobilitě našich daňových poplatníků a zvýšenému počtu těchto e, transakcí musíme vzít v úvahu e, to, že členské státy by mohly mít větší e, problémy při definování výše daní příslušným orgánům. Víme, že jednotlivé členské státy mají čím dál tím větší problémy s eh, svými vlastními eh, daňovými systémy, tam, eh, kde se to především týká přímých daní. Členské státy Evropské unie jsou na úrovni implementace směrnice z roku 2011. Tím se teď zabývají. Je nepochybné, že tato směrnice by Eh, samozřejmě zvýšila eh, možnosti našeho vnitřního trhu výměnou informací mezi jednotlivými dáňovými eh, orgány. Možná, že, to vypl, že z toho vyplyne větší předvídatelnost a přímá komunikace mezi členskými státy. Při placení poplatků se tímto také nepochybně podaří více bojovat proti daňovým únikům. A směrem k teď k pozměňovacím návrhům příslušné směrnice. Já se domnívám, že zvýšení objemu informací, která by měla být zveřejňová, které by měly být zveřejňovány, například dividendy, je dobrým eh, nápadem a daňovým orgánům by to mohlo přinést výrazná, výrazné úspory. Doufám, že povinná automatická výměna se bude vztahovat na všechny členské státy Evropské unie. Plně souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů, tak jak je předložil eh, pan Kutáš. Především pozměňovací návrh číslo 8 je zásadní. Evropská komise by tak měla mandát vyjednávat s třetími státy především tam, kde se jedná o e, takovéto typy dohod s třetími státy. Myslím, že díky tomuto pozměňovacímu návrhu bychom posílili jednotné normy na našich trzích. Jedna věc, kterou chci ještě zmínit. V novém článku 3a který definuje nové kategorie informací, tam si myslím, že něco chybí. E, chybí tam jakási klauzule o výkladu Eh, Mohl by totiž vzniknout určitý problém s konkrétní implementací, účinnou implementací této směrnice. Já totiž vím, že v některých právních systémech eh, členských států Unie eh, chybí definice kategorie, jako například vyváženost Eh, balance of the accounts. Eh, takže by bylo dobré eh, tady definovat nové legální kategorie příjmů v kategorii 3A, ty kategorie, které by měly být pokryty tímto požadavkem na povinnou automatickou výměnu informací. A to z důvodu, že tady existují rozdíly mezi členskými státy. Rovněž bychom měli definovat lépe výraz implementation. když jsem hovořil s polským, eh, představiteli polských daňových eh, Eh, úřadu, tak jsem získal dojem, že eh, datum eh, vstupu v účinnost je možná příliš ambiciozní, takže by asi stálo za to se ještě zamyslet nad tímto časovým harmonogramem, aby ta směrnice opravdu byla plně efektivní. Děkuji, na další, těším se na další výměny se zpravodajem. Děkuji, Ale Schmidt. Děkuji. vždy eh, vidět eh, kolegy, kteří eh, kterým něco leží na srdci. My podporujeme, paní, samozřejmě, vaši, vaši zprávu, ale já souhlasím s tím, že by tu situaci zlepšilo, kdyby komise a EU jednali sami tím, že to co odvalávají na USA, to mohou, ale to je, pak, je, pak je zbytečné tomu říkat EU fatka. Vzhledem po tom, co se dělo se Snowdenem a podobně, tak myslím, že je potřeba zvláštní pozměňovací návrh o ochraně dat. Také je nutné dosáhnout širšího konsenzu i když je to citlivé téma, které se týká daní, tak by neměl vznikl dojem, že tento parlament má pravomoci v oblasti zdanění. Alespoň u mě doma se to, o tomto nemluví. Víme, že musíme mít spolupráci, to ano, politicky souhlasím s určitou harmonizací, ale tohle je velmi citlivé téma. A toho bychom si měli být vědomi. Samozřejmě, co říká Gigol a další, kteří začali o tom mluvit už v 90. letech, tak eh, samozřejmě jsou Eh, daňové ráje. Já jsem byl ve výboru Krym a tam jsme vlastně zrušili eh, mm, bankovní tajemství, já jsem ani nebyl pro, musím přiznat. Takže to, to je velice eh, to, to je velice zajímavé politické téma zdanění v globalizovaném světě, ale je to citlivé téma. Toho si musíme být vědomi, té rovnováhy. Um, doufám, že můžeme dosáhnout systému, který bude minimálně srovnatelný se členskými státy. Některé státy jsou velice efektivní v vlasti zdanění, ale jiné nejsou. A výměna informací by měla být na stejné úrovni, stejné rovné podmínky pro občany. My to pozměníme a myslím, že nebude problém nakonec dosáhnout koncensu, ale chci vás požádat, až, budeme, až bude konečné hlasování, aby to bylo vyvážené. A neměli bychom si myslet, že přebíráme odpovědnost, kterou ve skutečnosti nesou členské státy. Myslím, že za naší um, frakci my budeme uh, zdůrazňovat um, bezpečnostní síť dat, vzhledem k tomu, že nebo ty, co se dělo v posledních měsících. Děkuji. Děkuji za zelené. Taveres. Děkuji. Já začnu něčím, co, o čem mluvil kolega Schmidt. Řekl, že v jeho zemi se e, říká nemluvte o daních, to je citlivé téma. Tak v zemích, které jsou pod správou trojky, tak tam je to přesně naopak. Když se podíváte na záchranný balíček pro Portugalsko, tak tam jsou transfery 78 miliard euro ročně, které se ztrácí a to je vlastně ekvivalent celého záchranného balíčku. Když se podíváte na největší portugalské firmy, na 20 největších portugalských firm, tak uvidíte, že mají v podstatě všechny fiktivní centrály v Nizozemí. Takže da- holandské daňové výnosy obrovským způsobem stouply od začátku krize o nějakých 30 miliard které odcházejí z Portugalska jdou do Nizozemska. Nizozemsko je v podstatě příjemcem e, eh, zah- přímých zahraničních investic. To by bylo skvělé, kdyby to byly skutečné investice, ale ve skutečnosti eh, se žádné peníze z Nizozemska zpátky do Portugalska nepřevádí. Je to vztah, jako měly kyperské banky s ruskými oligarchy. Pokud by tyto praktiky byly ukončeny, tak by se řada věcí zlepšilo. E, to jsou věci, které se týkají politiků i občanů a jsou důležité pro země, které dostávají ty záchranné balíčky. Moje země by byla solventní, kdybychom toto vyřešili. a nemuseli bychom mluvit o druhém záchranném balíčku pro Portugalska, kde by lidé platili dvaně tam, tak by země byla solventní. Mohu říci, že my plně podporujeme nejenom návrh komise, ale také pozměňovací návrhy pana Kutaše. Myslím, že je velmi důležité, aby. Dobře. Mluvíme o fiskální harmonizaci podstatě daňová harmonizace a tak dále. Hm. Samozřejmě máme výměnu informací, která zajišťuje, aby kapitalové transfery se nezneužívaly pro, uh, úniku, pro daňové úniky. O to nejde, ale podnikají se kroky správným směrem. Myslím, že jdeme výborným směrem. My podporujeme návrh komise, my podporujeme pozměňovací návrh pana Kutaše. Myslíme, že je nutné, aby země jako Rakousko, Lucembursko ukončili ten svůj velice neprůhledný systém ochrany bankovní důvěrnosti. Když um, jednáme o dohodách s třetími zeměmi, tak toto musíme pečlivě sledovat. Um, již um, se tam hovoří o zlepšení v jiných oblastech. My podporujeme pozměňovací návrhy kolegů, ale Dali bychom, chtěli bychom podat další pozměňovací návrh týkající se svoboda garancí a každopádně chci poděkovat panu Kutešovi za jeho zprávu. Víme, že máme v 11 slyšení, eh, takže prosím, mm, pan Sučně. Mm. Eh, návrh, nad kterým tady dnes sedíme, návrh pana Kutaše je, já bych řekl, návrhem, který je v jedné linii se všemi předcházejícími týkajícími se bojem s daňovými podvody, s daňovými úniky, s vyhýbáním se eh, daňové, daňové povinnosti, takže já myslím, že je úplně zbytečné opakovat, že eh, snad tady není nikdo, kdo by jakýkoliv daňový podvod či kriminální čin s tím spojený schvaloval. To já myslím, že je jasné. Dokonce eh, i logika je zřejmá v tom slova smyslu, že Bojovat proti daňovým únikům je rozhodně lepší, než daně zvyšovat, což e, je dokonce i opačně, čím vyšší daně, tím vyšší, jsou, e, tím vyšší je míra pravděpodobnosti daňových úniků. Já tady ani nebudu opakovat to, že e, pokud budu podávat jednotlivé doplňky k tomuhle tomu návrhu, tak to budou, to budou doplňky, které snad nebudou aktivitu pana zpravodaje blokovat, ale budou chtít eh, spíš vylepšit tu zprávu, posunout je dál. Nicméně snad pro oživení bych si dovolil jeden, jeden příběh z minulého týdne. Já jsem se eh, v České republice eh, setkal s ředitelkou Vysokého celního úřadu a se zaměstnanci ministerstva financí, tedy dvěma institucemi, které mají na starosti mimo jiné daňové úniky a jak si s tím poradit. A projednávali jsme následující problém. Ve dvou členských státech, které hraničí s Českou republikou, je vyráběn energetický produkt, eh, který je svými vlastnostmi velmi podobný motorové naftě. Nicméně, protože to motorová nafta není, tak eh, není klasifikován jako motorová nafta a nespadá do Eh, evropského elektronického systému sledování, eh, sledování tohoto produktu. Čehož pochopitelně producenti okamžitě využili k tomu, aby jej deklarovali jako produkt, který není motorovou naftou, obchodují s ním přeshraničně, což znamená, že dochází k daňovým, k daňovým unikům, k daňovým evidentně podvodům. Já jsem se ptal jak pracovníků ministerstva financí, tak i eh, celního úřadu, jakým způsobem tohle komunikují na, eh, na evropské úrovni, jakým způsobem jednají s Evropskou komisí, protože mimo jiné pan zpravodaj mluví o tom, že eh, více pravomocí by mělo být svěřeno Evropské komisi, což já v této chvíli nějak nerozporuju. A e, oni mi ukázali několik velmi průkazných Eh, důkazů o tom, jakým způsobem s Evropskou komisí eh, komunikují o tom, aby energetické produkty podobné motorové naftě byly zařazeny do elektronického systému sledování. A Evropská komise opakovaně toto odmítá. Čili já se úplně zdráhám, zdráhám tady jednoduše říkat, že Evropská komise má mít víc pravomocí, neboť eh, spíš než hledat, hledat planetární řešení, Eh, jestli, jestli ty problémy s daňovými úniky nejsou spíš eh, otázkou jednotlivých drobných opatření, které nenarážejí na každodenní drobný možná úřední šiml, možná, eh, možná neochotu. Čili já jsem si dovolil pouze pro oživení vaši zprávu, pane, pane zpravodaji, říct něco, co já považuji za, za vážný daňový únik, za vážný problém, nicméně určitě není, není ani řešen, ani řešitelný touto, touto zprávou a přesto je velmi závažný. Děkuji pěkně. Thank you very much indeed, Mr. Děkuji a teď za GUE bude hovořit pan Čaty. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já vím, že času nebude. Není k dispozici mnoho, takže se pokusím být stručný. Takže toto není poprvé, co hovoříme o daňových eh, únicích a o eh, fiskálních otázkách obecně. Je to téma, které už jsme probírali mnohokrát. A teď zase hovoříme o směrnici, která byla nedávno aktualizována a teď potřebuje další změny. Podle mého názoru, a to je moje hlavní připomínka k této směrnici, a mimochodem chci také poděkovat zpravodaji za pozměňovací návrhy, tato situace ukazuje, že tady je prostě nedostatek politické vůle E, zabývat se otázkami daňových úniků. A právě proto se znovu a znovu objevují pozměňovací návrhy k směrnici a další opatření. A teď trochu podrobněji. Zase ta nová pozměněná směrnice nereaguje na úplně tu základní otázku hovoříme tady o trilionech eur v daňových unicích, ale jak snížit e, tento objem? Kdo vlastně zapříčinuje ty daňové úniky? Výsledkem této směrnice je, že to břemeno ponese průměrný evropský občan, který už teď musí čelit snižujícím se mzdám, platům, penzím a my mu ještě tedy vlastně tady předkládáme, že neplatí své daně a e, nezabýváme se tématem u samého kořene. Eh, a pole působnosti směrnice stejně nepokrývá všechny případy. Nejsou tady žádná ustanovení k DPH například k, nebo k nějakým zvláštním poplatkům. A jsou tady určité eh, temné kouty, které umožňují eh, některým aby prostě odmítli poskytnout informace. Je tady ustanovení, podle kterého může členský stát odmítnout eh, poskytnutí informace, když by hrozilo nebezpečí veřejnému pořádku. A eh, to si takhle do otázku, kam toto všechno může eh, vést. A co je nejdůležitější, je, že ti největší hráči v daňových únicích se mohou zase dostat e, ze hry, protože e, ta, e, to datum je ledn, leden 2014. Já musím říct, že v Řecku došlo k obrovským únikům kapitálu, obrovskému odlivu kapitálu po té, co začala krize. A s tím nebudeme dělat nic já každopádně předložím pozměňovací návrhy a moje obecná poznámka je, že tady prostě není dost politické vůle se daňovými uniky zabývat efektivně. Předsedkyně, děkuji. Pan Skutaš. Nejprve bych chtěl informovat kolegy, že pozměňovací návrhy je možno předkládat do 1. října 2013. Budeme se jimi zabývat pravděpodobně 17. Eh, listopadu a 4. 5. listopadu ve výboru eh, na plenárce v prosinci. Děkuji vám. Eh, souhlasím s panem Nitrasem, že potřebujeme více předvídatelnosti. Souhlasím s panem Šmidem, že to je citlivá otázka. Nezmínil jsem se o Spojených státech, eh, ale chtěl jsem říct podstatě, že paralelně platí, že členské státy s tím musí se vyrovnat, protože tady je ta dohoda se Spojenými státy. Vím, že to je citlivá e, otázka. Souhlasím s vámi, že potřebujeme tady široký konsensus k této věci. A k panu Tavarisi děkuji e, za podporu našeho návrhu, našich pozměňovacích návrhů. Myslím, že to je zase krok ku předu v tomto boji proti daňovým únikům a s dalším kolegům, eh, tak, koleg, eh, s dalším kolegou také souhlasím, eh, že se jedná o to věci prosazovat efektivněji. Tento návrh jde tímto směrem. Panu Čontisovi chci říct, že chápu jeho pohled na věc, nicméně E, berme to tak, jak už jsem řekl, že je to krok ku předu. Je to něco, co přináší přidanou hodnotu e, tomuto boji proti daňovým únikům. Musíme to podpořit. Ještě jednou děkuji. Jsem připraven se zabývat vašimi případnými pozměňovacími návrhy. Jsem si jist, že dospějeme k koncensu a že dovedeme ke správnému závěru tuto záležitost. Předsedkyně, děkuji. Děkuji eh, kolegům za to, že dodrželi čas. Klaus Rigling už na nás čeká venku. Já ho teď tedy přivedu dovnitř k výměně názoru, která je naplánovaná jako další bod našeho programu. Okay, so, uh, I'm... Takže velice ráda tady znovu vítám Klauze Reglinga, výkonného ředitele ESM. Tato výměna názoru je přirozeným pokračováním diskuze, eh, kterou jsme s vámi vedli ve vaší kapacitě EFSF eh, e a je to tedy pokračující příběh diskuze mezi parlamentem a ESM je důležitá, eh, protože tady samozřejmě rozhodnutí o finanční pomoci, která činí ESM, eh, mají přímý dopad na eh, primární a sekundární legislativu a její implementaci v Evropské unii. Takže toto je důležitá, důležitý dodatek k pravidelnému typu výměny informací, která, ke které dochází mezi parlamentem a šéfem e, euroskupiny a ESM. Je také důležité e, si vyměnit názory na e, fungování ESM. Velice nás zajímá role ESM, kterou by tato instituce mohla hrát eventuálně vzhledem k implementaci SSM a 1. února 2012 bylo řečeno eh, předsedou eh, Evropské unie, že eh, právě eh, implementace SSM bude také eh, velmi sledována a předmětem eh, dohodu ze strany Evropského parlamentu, takže teď jsme tady k tomuto tématu sešli. Děkuji paní předsedkyně, jsem rád, že jsem opět zpátky, když mám jiný titul, výkonný ředitel ESM, tak jsem stále výkonným představitelem ESF, e jsem stajnou osobou, je to stejný stejné, je to vlastně eh, jeden soubor pracovníků, i když dvě rozvahy právní eh, konstrukce je trošičku odlišná a to má určité dohled, dopady na eh, účetnictví a tak dále. Ale z vaší perspektivy ty operace jsou velmi obdobné. ESM bylo, jak víte, založen téměř před rokem. EFSF již funguje tři roky. Oba tyto instituty pracují velice těsně eh, v součinnosti. Dnes ráno bych eh, chtěl zdůraznit institucionální eh, strukturu eh, SM, což je trošku odlišné od institucí Evropské unie, když vlastně vznikl dočasný EFSF a stálý SM, tak to bylo tak, že těch 17 členských států eurozóny se rozhodlo, že to bude mimo pole působnosti smlouvy o Evropské unii, že to bude mít meziinstitucionální charakter. To byla jediná možnost, aby to začalo rychle fungovat. Takže kapita eh, je z národních rozpočtů rozhodnutí eh, pro ESM eh, e ohledně programu pomoci a individuální půjčky jsou pod velmi Eh, bedlivou kontrolou členských států, které se musí rozhodovat jednomyslně. Rovněž je tady velice silná demokratická legitimita, protože několik eh, vlád musí ještě získat předtím mandát ze svých národních parlamentů, dřív než eh, přijmou rozhodnutí na úrovni ESM. Takže to znamená, že vztahy mezi e SM a Evropským parlamentem je prostě ad hoc a neformální. A musí takovým být. Je to odlišné od evropských institucí. Nicméně si myslím, že je velmi důležité tento dialog vést. Plně chápu váš politický zájem sledovat operace v ESM a e, e, FSF. Eh, jistě je možné si jednou eh, představit situaci, kdy se všechny členské státy rozhodnou integrovat ESM do eh, rámce pokrytého smlouvou o Evropské unii. Dovolte pár slov k práci kolem řešení krize a úloze členských států. 17 členských států tedy při, poskytuje kapitál ve výši 700 miliard eur. Zaplaceno bylo již již 80 miliard eur, což je nejvíce všech eh, mezinárodních finančních institucí. ESM má maximální kapacitu na půjčky ve výši 500 miliard, podobně, eh, jsou eh, Eh, podobně tedy s EFSF, které dále řídí programy pro Irsko, Portugalsko a Řecko, je eh, tedy kapacita půjček ve výši 700 miliard. Od eh, počátku roku 2011 EFSF poskytlo 168,5 miliardy v půjčkách Irsku, Portugalsku a Řecku. 19,8 miliard ještě má být poskytnuto. Od července EFSF již nemůže vstupovat do nových programů a ESM je nadále jediným mechanismem, který může reagovat na nové požadavky o finanční pomoc. V současné době eh, má, program, má ESM program pomoci pro Španělsko, tam bylo již zaplaceno 41,3 miliard, další částky neočekáváme. ESM má také makroekonomický Program pro Kypr do konce tohoto týdne vydáme 4,5 miliard eur z celkového objemu 9 miliard eur. To znamená, že tady zbývá nějakých 450 miliard eh, eur nevyužitých, což eh, odpovídá 90% eh, kapacity ESM, co se půjček týče. Dohromady EFSF a ESM vydalo 212 miliard eur od té doby, co začaly operace počátkem roku 2011, což je zhruba třikrát více než Mezinárodní měnový fond globálně. Domnívám se, že strategie ESM byla a je účinná, omlouvám se, říká řečník, eh, strategie, kterou využívá ESM, je srovnatelná se strategií, kterou desítky let úspěšně používá Mezinárodní měnový fond. V podstatě základní myšlenkou je tato. Eh, Mezinárodní měnový fond poskytuje dočasné půjčky zemím v krizi v situaci, kdy trhy odmítají půjčky poskytovat. A je to samozřejmě za, na základě principu kondicionality, to znamená, že tady musí země procházet e, určitými reformami, dostávají e, finanční e, prostředky za rozumnou cenu. ESM používá tento obdobný model již delší dobu. Poskytujeme dočasnou finanční pomoc ve formě e, půjček, kupujeme obligace či poskytujeme úvěry za výhodných podmínek. Úroková sazba, kterou e, si počítáme, je prostě ve výši e, úrokové sazby za peníze, které získáváme na trzích a naše poplatky jsou skutečně velice nízké. Takže naše finanční finanční pomoc vlastně eh, kupuje těm zemím čas, během kterého mohou znovu reformovat své eh, ekonomiky a získat eh, důvěru investorů. Tímto přístupem se ESM stává součástí koherentní eurostrategie, teda strategie pro eurozónu. Takže dochází k výrazným konsolidačním reformám a například v Irsku, Portugalsku, eh, Španělsku a Řecku eh, výrazně se snížily náklady na pracovní sílu, eh, se zvýšila a deficity se snižují všude. To ukazuje, že ta podmíněnost funguje a e, v rozpočtové deficity klesly. E, Řecko má teď najednou e, surplus země se vrátily na trhy, konkrétně Portugalsko se svými E, státními obligacemi, Španělsko se lépe umistuje s vývozy e, a já jsem si jist, že bez tohoto e, typu pomoci by některé ze zemí museli opustit měnovou unii. Takže teď se tyto důsledky projeví už i v reálné ekonomice. Samozřejmě země, lidé v zemích, které si takto půjčují, nevidí zatím ještě ten pokrok. Oni na svých bedrech nesou ty těžké důsledky. Klesají mzdy a e, penze byly také sníženy. Řada lidí přišla o práci a my v ESM si dobře uvědomujeme bolest, kterou e, tyto změny přinesly. Klíčovou otázkou je, kdy bude toto úsilí korunováno úspěchem, ne jenom na trzích, ale také s růstem a návratem pracovních příležitostí. Zkušenost Mezinárodního měnového fondu ukazuje, že strukturální reformy a zlepšení v konkurenceschopnosti nevyhnutelně vedou k růstu a k nárůstu pracovních příležitostí. Ale je tady určité časové spoždění, s kterým je třeba počítat. V druhém čtvrtletí jsme viděli některé velmi povzbudivé e, úkazy ve skutečné, v reálné ekonomice. E, nezaměstnanost se stabilizovala v těch zemích, které jsou předmětem podpory, i když na ne, e, přijatelně vysoké úrovni a makroekonomické e, nerovnováhy se vyvažují. V Portugalsku rostla ekonomika poprvé za 2,5 roku o 1,1 nejvyšší nárůst ve všech zemích Evropské unie. Vývozy ve Španělsku rostou rozumně a zdravě v Řecku se situace stabilizuje. Takže e, eurozóna představuje skutečnou, e, skutečné zlepšení Eh, co se týče ekonomického vládnutí, já vám nemusím říkat o jednotlivých nástrojích, six-pack, two-pack, evropský semestr, tohle všechno jsou důležité věci a trhy si je uvědomují a také je berou jako součást evropské strategie a často, když se setkávám s investory, eh, tak se eh, mě ptají, zdali ta pravidla, o kterých je schoda, budou skutečně implementovány, berou je vážně. Pak tady otázka bankovní unie. E, vy se tím teď zabýváte, to je další věc, kterou trhy velice bedlivě sledují. Rozhodnutí o SSM, e, to bylo velmi, velmi důležité. To je milník pro e, bankovní unii. Další prvky se objeví v následujících týdnech a měsících a budou důležité pro vytvoření celého toho prostředí. Jak víte, ministři euroskupiny dospěly k politické dohodě před několika měsíci eh, ohledně eh, toho rekapitalizačního nástroje a jeho hlavních eh, charakteristických rysů. On zatím není operativní, rozhodne se pouze, na, rozhodne se tedy jednomyslně na úrovni členských států a je třeba, aby BRRD bylo e, v souladu s DGSD, to znamená Bank Recovery and Resolution Directives, Deposit Guarantee Scheme Directive. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji vám, děkuji vám za to, že jste mezi námi e, přišel a pro přítomné novináře bych e, zmínila, že pan Regelin souhlasil eh, se setkáním s novináři hned po ukončení tohoto zasedání ve 12.30, eh, čili to proběhne venku. A teď eh, pětiminutová otázka a odpovědi. Nejdříve Jean-Paul za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Pane generální řediteli, já navážu na vaše poslední slova. Vy jste se stručně zmínil o Resolution Fund, eh, který se plně finančně projeví za deset let. A otázkou je, během těch deseti let, kdy se vlastně ustavuje ten eh, fond, jak bude možno ho využívat. Eh, někteří se domnívají, že backstop by měl být národní, pokud jsem e, dobře pochopil překlad toho, co říkal včera pan Draghi. Někteří jiní se domnívají, že backstop by měl být e, celoevropský či celounijní a mě by tedy zajímalo, jak bude e, tento fond možno využívat v tom přechodném období. Děkuji, pane řediteli. Takže Jean-Paul zase se trefil přímo do tématu. Ano, děkuji. Pane Gozesi? Máte právo. Pravdu, máme tady eh, přechodné období, ale myslím si, že ta otázka eh, sahá i za přechodné období, až eh, dokonce bude ten fond naplněn zcela finančně. Tak je otázkou, jestli by tady měla být nějaká evropská pojistka nebo někde jinde. Uh, nebo nějaká jiná. Když se podíváte na Spojené státy, tak oni mají podobný systém, který je eh, financován příspěvky eh, z odvětví, také eh, mohou vyžadovat nějaké dodatečné příspěvky, ale přesto mají poměrně značný, značnou úvěrovou linku v, u amerického ministerstva financí, která byla, myslím, použitá jenom dvakrát, ale je třeba, aby trh věděl, že to existuje. Eh, IMF používá také určité instrumenty, můžeme to srovnávat také s OMT. Je dobré eh, mít některé instrumenty, eh, nepoužívat je, ale musí být viditelné a tím ujišťovat trhy. Myslím si tedy, že SRM, zatím ještě nevíme přesně, jak bude fungovat nebo vypadat, tak myslím si, že tady taková pojistka je potřebná. Samozřejmě Beru na vědomí probíhající debatu. O ESM se tam hovoří, ale jasné, že ESM by nebyl schopen sehrát takovou roli. Žadovalo hm, by si to legislativu ve smlouvě o ESM, což samozřejmě si vyžaduje jednomyslné rozhodnutí eh, mezi 17 členskými státy a 17 parlamenty také, eh, které ji ratifikovaly. Žádné pole, máte čas, chcete ještě otázku? Ne? Tak, teď má slovo, Nemožná. Jenom takovou malou otázku. U těch zemí, které jsou předmětem programu, je určitý časový harmonogram, který by jim při splnění eh, měl umožnit návrat eh, na trh. A já se ptám, zda tady je nějaká další eh, záložní možnost v případě, že by se jim nepodařilo dodržet ten časový harmonogram. Ano, je tady určitý závazek ze strany euroskupiny, dokonce v písemné podobě. Bylo to eh, vlastně koncem loňského roku. Země, které potřebují podmíněnost, nebudou prostě ponechány eh, sami sobě, pokud se jim nepodaří do toho eh, daného termínu splnit podmínky pro návrat na trh. Samozřejmě, že cílem každého tohoto typu programu je, aby se země zase zpátky umístěvaly na trzích a byli schopni se eh, financovat eh, eh, za rozumné sazby na trzích sami bez těchto podmínek. Takže máme tady určité země, Irsko, Řecko, Irsko se vlastně první dostalo k půjčce z EFSF a tam byly menší potřeby těch, toho při, způsobení než v Řecku v letošním roce vlastně ten časový harmonogram vyprší a oni e, se již mohli na trhu umístit se svými desetiletými státními dluhopisy v posledních dnech, a to je zajímavé, e, úroková míra je pod 4% u těchto desetiletých státních dluhopisů. A to si myslím, že je docela přijatelná e, výše. A myslím, že Irsko je na dobré cestě. Portugalsko začalo program působení 6 měsíců po Irskem, takže nejsou tak daleko jako Irsko. Také měli více politických problémů z posledních měsících, což se odráželo ve vyšších úrokových sazbách na sekundárním trhu okolo 7%. Takže Portugalsko je dál, ale ten program bude běžet až do poloviny příštího roku, dalších devět měsíců, takže je příliš brzy eh, tedy říkat, co se tam bude dít. Samozřejmě ESM má k dispozici řadu nástrojů. Pokud Eurogroup je chce využít, tak může. Řecko je nejzávažnější případ program um, běží do konce příštího roku, je tady závazek jim pomoci. Víme, že pan Tajsoblum tady byl Eh, tady byl, vám řekl, že je pravděpodobné, že budou možná třeba další pomoc po skončení druhého programu. Já myslím, že to je správné hodnocení v tuto chvíli. Děkuji. Teď můžeme přejít dál. Elisa je zpravodajkou eh, mm, mechanismu řešení. Mm, velice pozitivně mě překvapilo, když jste řekl, že EU se domnívá, že fond ESM by se měl používat na e, vytvoření financ e, fond e, Resolution. Mě by ale zajímaly podrobnosti mně se zdá, že ty, eh, ten backstop nebo eh, je, je naprosto nezbytná věc. Také jsem se chtěla zeptat, jaké jsou eh, finanční podmínky, protože vy hovoříte o přímém financování bank. Bylo by možné to v nadcházející fázi po schválení jednotného mechanismu dohledu. My jsme přijali se sem, takže za jakých specifických podmínek může ESM financovat banky? E, dále, co se týče mm, vyrovnání a revize aktiv, v tuto chvíli nemáme Eh, resolution Fund. takže jaký mechanismus, takže eh, ten mechanismus, co řídíte, jste schopni řídit financování pro banky na základě závěru e, revize aktiv. Do jaké míry jsou členské státy, nebo do jaké míry budou muset nabízet garance, aby tato podpora mohla, pro, mohla být? Takže to jsou otázky, které jsem vám chtěla položit. Děkuji vám. Děkuji, paní Ferrák. První otázce možná, že to byl um, problém s uh, překladem. Já jsem řekl, že jsem lze poskytnout na uh, eh, kr- poskytnutí kreditně s, to jsem neřekl. Já jsem řekl, že se o tom diskutuje. V tuto chvíli nemáme tento nástroj, vyžadoval by to směnu smlouvy, to je na členských státech aby rozhodli, že toto si přejí. Ke konkrétnější otázce, jak může, jak může ESM poskytovat financování jednotlivým bankám. O tom se jedná pod hlavičkou přímé rekapitalizace bank. Tady máme dohodu s Eurogroup eh, v specifických bodech tohoto nástroje. Není to finalizované, bude to finalizované, jakmile bude definalizováno, aby to bylo no, srovnatelné. Je tady stále eh, potřeba jednomyslného eh, schválení 17 členských států, aby byl tento nástroj vytvořen. A nevyžaduje to směnu smluv, ale jednomyslné rozhodnutí. Um, předpokládá se, že um, Mm, bude to třeba to umožnit, pokud to bude vytvořeno, banka se dostane do problému, tak je ta kaskáda jasná. Nejprve akcionáři budou muset přijít s dodatečnými prostředky a pokud to bude nutné, tak vlastně budou eliminováni. Pak jsou tam další pravidla, která se budou aplikovat. Tak tomu není tuto chvíli. Vy mm, budete muset rozhodovat, kdy to bude efektivní RD. Mm, pravidla komise budou platit mm, letošního roku a tam e, se předpokládá bail-in e, věřitelů banky e, až po vkla- bondy až po vklady a teprve pak může nastat přímá rekapitalizace bank. Takže to je poslední eh, útočiště. No, jsem pokud ten nástroj bude vytvořen. To je tedy záměr. Ale musíme vyčkat na d Hmm, revize kvality aktiv a zátěžové texty ukážou, jaké banky mají kapitálové mezery, takže uh, tam se uvidí, eh, jaká bude, mm, jaké další kroky budou vyžadovány. Pan Draghi včera říkal, že předpokládá, že to bude v polovině příštího roku. Pak budeme vědět, zda eh, bude schválena ty pokyty pro přímou rekapitalizaci bank ze strany těch 17 vlád pak bude mm, rada asi schválí BRD a pak jsem by mohla existovat. Takže to je jaksi řada událostí. A financování ESM bude poslední, tedy útočiště poslední eh, eh, jaksi bod v té škále financování. Děkuji. Lisa, pokud možná, pokud budeme čas, tak ještě později. Andy, um, děkuji. Vidíte, že přistupujete optimisticky, ten optimismus je asi potřeba. Um, dva předřečníci už otevřeli otázku, jaké budoucí uh, Další roli by měl převzít ESM. Jeden krátký komentář. Eh, my pracujeme s představou, že, ten, že, že už by to měl být finanční sektor, ne tedy daňový poplatník. Zda to je, bude znamenat změnu smluv a vstoupí do toho ESM místo za M, tak vlastně ten cíl e, nesplníme. To zase budou daňoví poplatníci jedné země, kteří zastoupí daňové poplatníky jiné země. To, je, to mně přijde pochybné. Ale mm, dobře, je to, rea, už se o tom mluví jako o realitě. Co se týče e, t, e, tu aktiv, tak Tady to bylo řešeno jasně, ta otázka by se měla vyřešit předem a nečekat do poloviny příštího roku, až budou k dispozici výsledky. Chce, vůbec ty výsledky nechce publikovat, když není jasné, jak tedy překrýt ty mezery, které se tam objevily. Um, těm ESM Eh, o tom se bude rozhodovat, eh, o tom se rozhodne ještě bez, eh, nebo tom jsem přesvědčen i bez změny smlouvy. Otázka je, vy jste ESM trošičku porovnává s IMF e e, e a tady je obrovský rozdíl. IMF funguje se státy, které mají svrchovanost, měnovou svrchovanost, takže může použít prostředek eh, devalvace a to také ve většině případů dělá. Vždy eh, to vlastně představovalo ve většině případů devalvace měny a to právě není možné v eurozóně, takže to srovnání eh, není správné. Poslední věc, vy jste Eh, se vyjadřoval ke všem zemím, včetně eh, Řecka. Myslím právě, právě jsem viděl analýzu, kde byl jiný závěr. I když bude růst, já nevím, 1,5%, tak stejně ta ztráta bude 170 um, eh, procent deficitu v roku 2020. Děkuji, pane Klinc. Dovolte, abych se vyjádřil k vašemu, ještě komentář k vašemu komentáři. Eh, já jsem na to, eh, to zvyklý, když jsem prezentoval eh, před 15 měsíci zprávu, jsem říkal, že eurozóna zůstane pohromadě, že je pokrok, že e, se, ty, že se nám podaří to vyřešit, tak nikdo tomu nevěřil. Můj optimismus v té, z té doby se prokázal, e, se potvrdil e, a teď se to potvrdí znova. Ten pokrok je větší, než se soudí v médiích. Druhý komentář, máte pravdu, že to všechno, ty všechny patření bankovní unii, které se podnikají, mají za cíl, aby daňový poplatník platil v budoucní méně než v minulosti. S tím jsou a, a bail-in je v um, tomto, patří do tohoto kontextu. Já neříkám, že ESM by měl být eh, backstop pro ESM. Eh, to jsem Mm, jenom tam zmínil, že by to vyžadovalo změnu smlouvy. Také jsem zmínil americké zkušenosti. E, v USA máme jasné příklady banky, které tam byly uzavřeny. Obvykle nebyly potřeba peníze daňových poplatníků, ale stejně je potřeba, aby tam byla nějaká zábrana, nějaký backstop, aby e, trhy měly jistotu. E, kdekoliv to bude pro SRM, tak je jasné, že to nebudou platit daňoví poplatníci, ale eh, prů, příspěvek toho průmyslu do fondu eh, Single Resolution. Eh, je důvěra, že to bude fungovat, co bude, že to bude splaceno, že to bude dočasné financování. Taky máte pravdu, že hmm, tuto chvíli uh, Ehm, než budou výsledky oznámeny, tak nebude možné začít ty práce, takže to mm, to srovn- vy jste řekl, že to srovnání s IMF je špatné, já s tím nesouhlasím. Je pravda, že mnoho programů IMF ehm, používají kurz jako jeden z nástrojů, měnový kurz, to není možné pro eurozónu samozřejmě, ale to, co jsme viděli v eurozóně v posledních čtyřech letech, bylo, že že jsme používali ekvivalentní nástroje, které dosáhly stejného výsledku. Viděli jste to v zemích jako Řecko, Portugalsko, Irsko, Španělsko, Lotyšsko předtím, kde je um, měna navazaná na euro. Prostě, že snížili nominální příjmy především státních úředníků a tak dosáhli interní devalvace. To je rychle zlepšili konkurenceschopnost Fungovalo to v Lotyšsku, funguje to i v Řecku, Portugalsku, Irsku. Konkurenceschopnost se rychle zlepšuje. Stejně rychle téměř, jako by, eh, kdyby byla devalvace, takže to je možné srovnávat. IMF, eh, my získáváme prostředky od trhu, to mi usnadňuje eh, na rozdíl od IMF. Tady už musím skončit, takže vám nemohu říct svůj názor na Řecko. Eh, vy jste přetáhli o minutu, takže to eh, není možné eh, takto postupovat. ECR. Děkuji, že jste vysvětlil některé složité otázky. ESM, eh, jestli jsem to pochopila, by nemohlo být eh, tou pojistkou pro SRM, ale se souhlasem 17 členských států byste mohli udělat přímou kapitalizaci bank, ale jenom v rámci toho, těch pravidel na rozložení břemenem, které jsme, které jsme stavili, eh, stanovili pro státní pomoc a v rámci BRD. Takže otázka. Kdybyste se měli dostávat eh, do další fáze eh, po změně smlouvy, dejme tomu, a že byste, dejme tomu, poskytli eh, takovou záruku pro, te, pro, pro dobu naplňování toho fondu Resolution Fund, tak jak by se zacházelo se zemí, která by nebyla v té 17, ale účastnila by se v SRM, čili země, které chtějí eh, se účastnit SRM, ale nejsou v současné době členské státy eh, eurozóny? To je velice důležitá otázka. Nicméně zatím nebyla eh, projednávána na žádných oficiálních fórech. Objevuje se stále častěji na neformálním ECOFINu eh, ve Vilniusu také padla před deseti dny a v tuto chvíli neexistuje žádné řešení. Jak už jsem říkal, bylo by eh, velice obtížné eh, změnit tu smlouvu, kdybychom chtěli, aby SM bylo pojistkou pro SRM, čili Neřešila se ta další eh, otázka, a sice jak se eh, postavit k zemím, eh, které jsou bankovní unii a nejsou v eurozóně. Jsou tady určité paralely k USA. Je logické, že tady musí být nějaký, nějaká pojistka finanční, financial backstop. SRM mm, potřebuje také takovou pojistku zejména dlouhodobě. Nevím, kdo to bude. Je to velice obtížná otázka, která zatím nebyla řešena. Nicméně třeba se do toho pustit. Vicky, ještě e, na otázka, nebo ne? Já jsem e, ráda, že se všichni shodneme, že to velmi je <laughs> zapeklitá věc dozajista některé věci jsou obtížné. Tak teď za zelené Sengi Gold. Pane Reklingu, děkuji vám eh, za návštěvu a také děkuji, eh, že jste odpověděl na naše písemné otázky. To eh, pomáhá také podpořit mm, důvěru. Vidíme různé volební výsledky v různých zemích a teď v Německu například velice těsně neprošla, neprošla proti evropská strana do Bundestagu, a, ale bylo to těsně. Také vidíme znepokojivé volební výsledky v jiných zemích a otázka, která sem přichází, je, e, jestli e, spousta lidí se neptá po sociálním a ekonomickém vývoji, ale ptají se také, kdo tady demokraticky ještě má kontrolu, jestli jsou to parlamenty, nebo jestli se stále více rozhodnutí přesouvá někam, co, do míst, která se těžko eh, kontrolují. Eh, v roce 2011 Herman eh, van Rompuy nás na plénu ujistil, že ESM bude podroben silnému, silné kontrole a přeskumu ze strany našeho parlamentu ve výměně názorů v dopisech, která následovala, byste nám odpověděl, že hm, ty eh, povinnosti bychom neměli přeceňovat eh, jako eh, povinnosti ESM hrásit Evropskému parlamentu až některé věci bude, se budou muset zatím pozastavit. A i dnes říkáte, že všechny ty, všechna ta přeskumná práva vzhledem k strukturám musí být ad hoc a neformální. Toho velice lituji. U FSF na webových stránkách byl odkaz na naše práva USM, ten odkaz tam už ani není. Evropský parlament se už vůbec neobjevuje na vašich stránkách a proto se ptám. Jste připraven práva Evropského parlamentu klást otázky, eh, to, že tady eh, chodíte na eh, slyšení, dalším způsobem zohlednit a vysvětlit? A druhá otázka, Přiznal byste Evropskému parlamentu právo eh, zúčastnit se jako pozorovatel na ESM a eh, klást otázky eh, klást otázky a nechat si je písemně odpovědět, otázky, které nám kladou voliči. A potom proběhla nějaká podstatná debata ohledně demokratických kontrolních práv Evropského parlamentu na grémiích ESM. Je to, ehm, probíhá to interinstitucionálně, vy samozřejmě s Evropským parlamentem ten nemáte eh, přijímat, tedy nemáte to konkrétně eh, jako přijímat má pravidla, ale takhle nám to přislíbil pan předseda, proto eh, se těším na vaši odpověď. Děkuji vám, pane Gigolde. Já si myslím, že ta právní situace je poměrně jasná. O tom já jsem se pokusil hovořit v svém úvodním proslovu. ESM, stejně jako ESF, není evropská instituce, to jsme věděli velice jasně, když jsme ESM tvořili. A já jsem se zamýšlel nad tím, kdo by měl eh, v ESM provádět audit. Prováděl jsem to s, evropský, s šéfem Evropského eh, účetního dvora a ptal jsem se, jestli oni můžou tady provádět eh, kontrolu. Jeho to zajímalo. Potom to ověřili jeho právníci a zjistili, že to není možné. Oba dva jsme to litovali a museli jsme tedy nalézt jiné řešení. To prostě je dáno tím, že nejsme pokryti smlouvou. Uh, o Evropské unii a práva Evropského parlamentu tady nejsou po pravní stránce nikde definována, ale jak vidíte, tak já více než rád se k vám jezdím a odpovídám vám na otázky a jsem si jistý, že když nám pošlete nějaké písemné dotazy, tak se vynasnažíme na ně odpovědět. Také jsme poskytli svoji výroční zprávu a zprávu auditora Evropskému parlamentu a tímto a způsobem ad hoc a neformálně je to všechno možné bez jakýchkoliv problémů. Nicméně e, jakýkoliv formalizovanější e, způsob to byste museli e, projednat s euroskupinou, kterou předsedá, které předsedá pan Dijsselbloem. To je náš politický orgán a ze své e, pozice e, já se k tomu nemohu vyjadřovat, já můžu jenom poukázat na právní situaci. Byl byste připraven e, tu situaci takto popsat na svých webových stránkách? A za druhé, na gremích ESM jedná se o takovýchto poměrech s Evropským parlamentem a jestli ano, s jakým výsledkem? Ano, na našich webových stránkách je s tím spousta lidí je, je spousta záležitostí eh, popsána a určitě eh, formálně bychom se tam mohli vyjádřit tomu vztahu. No, mohli bychom tam eh, zmenči, zmínit, a já myslím, že už tam je vlastně, že já jsem tady dneska. Včetně v náznaku tedy odkazu na přímý přenos po internetu, který teď lidé mohou sledovat. Pokud je o ESM, tak tam se to neprojednávalo, tento, eh, mm, tento vztah, eh, ta jednání jsou velice eh, naplněná a jedná se o zvládání krizí, takže tohle se tam neprojednávalo. Ale já jsem to projednával s panem uh, informoval jsem ho, že jsem byl pozván na toto jednání, takže on si toho je vědom. Nicméně neproběhla žádná debata o tom, do jaké míry já bych měl odpovídat otázky eh, za pana Dijsbluma a tak dále, ale jsem si jistý, že ministři dobře vědí, že to zatím musí být neformální vztah ad hoc. Děkuji vám. A samozřejmě byste nám také poskytl eh, písemné eh, odpovědi na otázky, které jsme předložili před tímto jednáním a ta, ty byly distribuovány poslancům, takže za to vám také děkuji. Nevím, vidím tady někoho za guem. Ne? Jirgen se někde zasekl a, a teď Karin Wortman Kohl za EPP a potom za EPP ještě Pablo. Prosím. Děkuji eh, pane Reglingu, za vaše připomínky, eh, které se týkaly ESM. Eh, co by v úvěrového nástroje pro fond a, a mechanismus pro eh, řešení krizí. Říkáte, že to eh, není možné podle smlouvy. Znamená to, že eh, po právní stránce není možné, abychom ve stávajícím legislativním návrhu k SRM ne, mohli za, že nemůžeme zahrnout v ESM do tohoto? A také ESM, pokud jde o nebo jako eh, pojistka v nadcházejících letech. A potom eh, posuzování eh, kvality aktiv a co se bude dít následně. Doufujeme, že to nebudeme potřebovat, je to poslední instance, ale je to další způsob, jak to řešit. Pokud se podíváte na fond, tak jeho oblast působnosti je mnohem užší, protože je už jej zaměřen na uh, spíše tu likvidaci, na řešení problému a ne na rekapitalizaci. A proto e, to e, pořadí bail-in je velice důležité, ta souslednost. Teď implementační datum by mělo být 2018, parlament chce 2016, USRM e, se předpokládá 1. leden 2015. Klapne tohle, ta různá data implementace, nebo to naopak bude působit velké nějaký zmatek. K té vaší první otázce. Nedokážu vám říct, co byste tam měli zahrnout nebo nezahrnout do uh, svého usnesení, ale je důležité, abyste uh, dobře věděli, jaká právní a politická omezení uh, existují pro projednávané nápady, myšlenky. A to jsem chtěl říct si celé jasně, aby neexistovaly tady eh, žádná, aby tady nebylo žádný zmatek. Ta eh, různá data eh, vytvářejí problémy na trhu. Samozřejmě lidé chápají, odkud to jde, ale určitě to vede ke zmatku. Pokud jde o, o roli ESM, tak my samozřejmě u toho instrumentu pro přímou rekapitalizaci bank už máme konečné datum. Komise už eh, předepsala eh, eh, vlastně zásah ještě před, tou, před tím naplněním té přímé rekapitalizace, takže já mm, jsem si jistý, že určitě nějak zvládneme tento proces, ale určitě nejasnost na trhu tady panuje ohledně. A jako spoluzákonodárce, my jsme tedy zapojeni do těch vyjednávání, mohl by se nám nějak jako poradit ohledně toho data implementace. Udělejte to co nejsnažší. To je velice obecná rada. Já vím, že jsou tam různá omezení a také různé názory z různých členských států. A těžko eh, mm, se to skládá všechno dohromady. Ale pokud to nebude eh, možné, tak je třeba to na trhu a investorům velmi dobře vysvětlit. Takže eh, se máme, se máme snažit co nejdříve ta data sladit. Jestli aspoň takhle bych pochopila vaše poznámky. A teď Pablo, děkuji. Sharon a děkuji také našemu hostu, panu Reglingovi, za přítomnost tady na našem výboru, co se týče přímé rekapitalizace tak eh, pro vás se jedná o naprosto poslední možné opatření. A teď, kdyby, dejme tomu, ESM rekapitalizovalo nějakou konkrétní banku, tak to skonzumuje více kapitálu než celková finanční pomoc eh, eh, nějaké zemi. Takže vy jste eh, před několika měsíci eh, publikovali ty hlavní směry eh, o rekapitalizaci, ale jak to je vlastně s, tou, s tím vztahem, protože přímá rekapitalizace bude tři násobně dražší než finanční pomoc státu, přímá rekapitalizace nějaké banky. Já chci říct, že Prostě my jsme získali určité informace neformálními kontakty s ratingovými agenturami ESM před třemi lety a vlastně i dost nedávné e, vždy usilovala o to, aby se, mu, e, aby se jí dostalo e, toho nejvyššího ratingu. Máme tedy ten máme prostě 3A nebo 2A+, a to je velice důležité, protože to je skutečně e, jediná možná cesta získat e, širokou základnu investorů, například obchodní banky, centrální banky nebudou investovat, e, pokud bychom takovýto velice vysoký rating neměli. Rovněž eh, bereme investování eh, do, banek, do bank jako eh, riskantnější než finanční pomoc státům. Takže je tomu skutečně tak, že to znamená třínásobný objem kapitálu, pokud se jedná o půjčku bance, než v případě půjčky vládě. To je ten základ. Ministři Euroskupině si toto plně uvědomují, protože já jsem je o tom informoval. A to je také jeden z důvodů, proč v těch eh, hlavních eh, parametrech eh, naší směrnice je 60 miliard eur jako maximální hranice pro tento nástroj. Je k tomu více důvodů, ale jeden z zásadních důvodů je, že tato částka Eh, znamená 180 eh, miliard z celkové kapacity eh, na půjčky a všichni chtějí samozřejmě, aby ESM dostal svému původnímu zadání, to znamená makroekonomické pomoci a tím pádem je třeba omezovat ty částky, které je možno předvídat pro přímou pomoc bankám. A jak jsem řekl, e, toto vychází také z našich neformálních diskuzí e, s příslušnými stranami. Right, uh, thank you very much. Dobře, děkuji. Dalším řečníkem je Andrej Sanchez z SD. Děkuji. I já bych eh, tady chtěl zdůraznit úlohu Evropského parlamentu. V rámci smlouvy eh, vy jste řekl, že Evropský eh, mechanismus stability ESM není komunitární institucí, ale je to mechanismus evropský přece, i když to není instituce. Je to součást Evropské hospodářské a měnové unie. To znamená, že je to také součást politické a hospodářské koordinace a v tomto směru si myslím, že Evropský parlament má v celém procesu svoji roli. Takže tento backstop, tato bezpečnostní síť, eh, tak eh, Eh, my jsme také jednou ze zemí, která měla problémy se stabilitou, ne obecně, ale s finanční stabilitou. A pak samozřejmě se může také objevit problém eh, otázky stability institucí eh, je to tedy také věc článku 19 a patrně bude zapotřebí reformovat smlouvu, aby e, se dalo do toho začlenit e, financování. Pokud by se do článku 19 mohly přímo také zařadit finanční instituce, tak proč e, ne financovat stejným způsobem s Resolution Fund? A další otázka. Máme prozatím dvouletý protokol a já si eh, ptám, zdali po těch dvou letech eh, se to celé zastaví, nebo zdali bude možnost eh, ještě na to navázat. Předseda ESM, generální ředitel ESM. Ano, souhlasím s vámi, že je ESM součást unijního prostoru, ale z právního hlediska není institucí Evropské unie a bohužel ano, jde, jde říct, že to má určité dopady na eh, naše vztahy. Vy se ptáte na eh, roli backstopu, proč by eh, tedy nemohla tato role být rozhodována podle článku 19. Všichni právníci došli k závěru, závěru, že to prostě není možné, protože je to příliš daleko od původního e, zadání ESM a bylo by to zapotřebí změnit e, pozměňovacím návrhem ke smlouvě. To zatím není možné a tato celá rozprava se prostě zatím nedostala příliš daleko. Další právníci mohou dospět k odlišným závěrům, ale já mám k dispozici pro zatím tyto závěry. A ke Španělsku. Je 100 miliard eur eh, k restrukturalizaci španělských bank. To je závazek, který byl přijat v loňském roce a eh, končí to v letošním roce. 41,8 eh, miliard bylo zatím Španělsku poskytnuto a Španělsko řeklo veřejně a opakovaně, že další finanční prostředku, eh, kromě toho, co již bylo poskytnuto, nebude požadovat. Takže pokud se nic nestane, tak automaticky tento program vyprší koncem roku. Taková je situace v tuto chvíli a já si nemyslím, že eh, bychom měli dostat nějakou, nějaký požadavek o E, další finanční e, částky či prodloužení programu. E, předsedkyně, chcete se k tomu ještě, pane kolego, znovu vyjádřit? Ne, konec, dobře. A pak je tady Peter Simon, také ze SD. Děkuji. My už jsme o tom diskutovali v minulosti. Já jsem před Eh, pokládal, že bychom všichni to mm, chtěli používat komunitární metodu. Eh, kolega Gigold ale tady položil správné otázky a eh, jste dali velice jasné odpovědi, ale to nemůže být, nemůže stačit, když hovoříme o likvidační fondu a orgánu a tak dále, tak se objevují stále ty samé otázky já jsem vedl takovou diskusi s um, komisařem Barnierem, kdo by měl mít tu funkci, jak a podobně. A on mm, mm, velice osobně, když um, se tedy uvažovalo o těch vizích, tak eh, navrhl, aby, eh, že by se dalo uvažovat směrem mm, eh, tím, že by ty, tyto funkce probíhalo přes ESM. Takže to by byla taková perspektiva daleko, daleko eh, na horizontu eh, eh, fond nebo úřad pro řešení těchto případů. mnou by to základní změny v ESM. Vím, že dnes nebo zítra není možné tomu eh, něco konkrétního říkat, co se týče, kdo bude zodpovědný za přidělení těch funkcí, ale z dnešní vaší funkce, mm, vzhledem k funkcím ESM, měl byste, nebo bylo by možné překonat jaksi překážky a eh, cestě k tomu, co nastínil komisař Banie, nebo vůbec ne. Já musím říct, že já mám vůči takovému postupu celkem sympatie. Já jsem si nebyl vědom, že komisař Barnie měl tento názor, je to zajímavé. Také jsem slyšel od jiných, že to tady existuje, tento názor. Můj osobní názor je ten, že nevidím jaksi možnosti synergie, aby ESM převzala tuto roli. Ta role, kterou máme teď, souvisí s financováním, různými typy financování typy operací e jako IMF. E mm, to nám dává, dělá dost práce. A máme trošičku jiné směřování, musíme najímat jiné lidi, kteří budou schopni, abychom tedy byli schopni dohlížet na restrukturalizace bank. E, rezoluce to by to, to, likvidace by vyžadovalo jiné odbornosti, takže jsme podle mého názoru z dlouhodobého hlediska mm, eh, jsem by se stalo institucí, integroval do základních smluv, to by byl můj názor dlouhodobý, a pak by existovala další evropská instituce pro uh, řešení eh, bank, resolution, a pak by uh, byla orgán pro dozor, pro dohled nad bankami. ECB se domnívá, že by to měla být zvláštní instituce, ale chápou, že to není možné v tuto chvíli, takže tuto roli přebírají teď. Ale vize by byla, aby byly instituce pro tyto mm, zvláštní funkce. To je, myslím, jasnější řešení, moje preference. Samozřejmě je otevřená otázka, jak se do, této, do tohoto stavu dostat. A proto mm, do toho teď zástupnou roli hraje SEM a ECB, ale není k tomu úplně, uh, jak si je dobře nastaveno, aby mm, hrál tyto další, zahrával tyto další role. Um, myslím, že mm, tím bychom se dostávali tedy k jiné, mm, k dalším věcem, vzhledem k tomu, že uh, kolega je v jiném výboru, mm, jsem se mm, slíbila se, že se ještě k ní vrátím. Edos, máte slovo. Já se zaměřím na Řecko, mlouvám se za to. Slyšel jsem, že je tam eh, určité zlepšení a tak dále. Eh, před několika dny největší vývozní řecký podnik Noalco se rozhodlo, že centrálu přesune z Řecka do Belgie. To je firma, která má 15 řeckého exportu. Současně řekli, že náklady na financování řecké firmy jsou nemožné. Je to více než 4 nad tím, co platí Němci e, jako, úroko, jako úroky. Takže otázka je, a náš export, řecký export, kromě oleje, v podstatě poklesl za prvních šest měsíců letošním roce, také z důvodu nedostatečného financování privátního sektoru. V loni 2012 jsme měli vládní výdaje 50 HDP financovány částečně z mm, peněz jiných malých podniků. Současně ten privátní sektor je likvidován rozdíly v úrokových sazbách. Ten, to je velice důležité. Nemůžete dělat biznis s desetiprocentním úrokem na euro. Co s tím tedy do budoucna? 1,4 milionů nezaměstnaných, to znamená 28 eh, pracovní síly. Jak mohou najít v soukromém sektoru práci, když jsou tam firmy nuceny platit 10 úrok? To je moje otázka. Já se pokusím velice opatrně eh, odpovědět, rozlišovat mezi pokrokem indikátory, eh, které jsou monitorovány finančními trhy, a názory populace. Vím, že tady jaksi je časové spoždění, to je normální, bohužel. Hmm, indikátory jako konkurenceschopnost, běžný účet se musí zlepšit a pak teprve se objeví ty dopady, projeví. To je nešťastné, ale bohužel tak to je v ekonomice již posledních několik stovek let. Je tady časové spoždění, tedy je to bolestné, především pro Řecko, protože výchozí pozice Řecka byla obtížnější než u jiných e, států, daleka nejhorší a proto je to přizpůsobení obtížnější, mm, náročnější. E, indikátory se zlepšují, konkurenceschopnost se zlepšila, ceny začínají klesat nedostatečně, ale klesají také s časovým spožděním, protože ekonomika není tak flexibilní jako v mm, Řecku, proto je tady mm, ten e, nižší náklady a nižší ceny, to je mě ten časové, časové spoždění, e, ehm, indikátory fiskální eh, přizpůsobení, eh, které vyvolává samozřejmě velice bolestné dopady, vyšší daně eh, a podobně, ale fiskální konsolidace probíhá. Musí to být tvrdé, protože fiskální deficit v roce 2008 až 2009 byl 50% ADP, to prostě se muselo snížit. Financování, podmínky financování zemi jsou tvrdé, protože není dostatečná důvěra v soukromé financování. Doufám, že tedy to pomůže, že řecká vláda splácí jaksi domácí eh, nedoplatky, což by mělo eh, firmám pomoci získat provozní kapitál a zvýšit likviditu. Eh, jde to správným směrem, ale Řecko je nejobtížnější případ v druhém čtvrtletí došlo ke stabilizaci, to je dobře, ale to neznamená, že e, lidé se cítí líp. Také je nutno říci, že bez financování z a MMF by to přizpůsobení bylo ještě tvrdší, protože um, financování z ISFF uh, e, znamená, že e, sice se tomu nelze vyhnout, ale lze to uh, jaksi um, rozprostřít do více let, jinak by to bylo horší. But my real question is, why is this, uh, uh, uh, there is a... byla um, nerovnováhu mezi um, přizpůsobením soukromého a privátního uh, a, a veřejného sektoru. 99% nezaměstnaných je v soukromém sektoru. Proč tedy ta nerovnováha? My jsme doufali, že privátní sektor nám dostane z toho jaksi ven a přitom mají oni ty nejhorší e, dopady jsou na ně. Mnoho reform v rámci toho programu přizpůsobení pod dohledem trojky povede k tomu, že bude větší prostor pro privátní sektor. Privátní sektor se zmenšuje, tedy veřejný sektor se zmenší a díky deregulaci privátní sektor bude schopen růst. Se všemi problémy, které popisujete správně, myslím, je dobré, že OECD v výročním přehledu reform členských zemí, což je Korea, Mexiko, všechny průmyslové země, tak Řecko je na, eh, v čele toho seznamu. Je tam více reform než ve všech ostatních zemích OECD. To je povzbudivé, protože mi to říká, že pokrok bude. Ale víme, že na začátku strukturální reformy, fiskální přizpůsobení jsou zátěží pro obyvatele. A protože ta situace byla tak špatná před čtyřmi lety, tak tato fáze je delší a tvrdší se reformami a OECD indikuje, že se skutečně dějí ty reformy. Je mi líto, že pan Klinc odešel, my jsme o tom měli dlouho diskusi ve Vilniusu, on už ty pochyboval o tom, že tam budou reformy, ale oni jsou. A to je povzbudivé. A doufám, že řecká Česká populace bude mít tu trpělivost a dočká se výsledků. Děkuji, Eliso. Omlouvám se, že jste musela tak dlouho čekat. Já bych se eh, ráda vrátila eh, k té podmíněnosti, eh, kterou, která byla zmíněna v souvislosti s rekapitalizací bank. Ano, bail-in tady bude muset být uplatňován a e, cílem tedy bude rekapitalizovat ty bankovní domy. Ale to je přece ta pravá chvíle pro e, vstup do hry Resolution e, fondu. A chtěl bych tady zmínit argument kolegy. Vy říkáte, že nemůžete posílit fond, protože potřebujete změnu smlouvy. Takže kdy a jak vstoupí do hry ESM při rekapitalizaci bank ve spolupráci s Resolution Fondem v konkurenci, za jakých podmínek. Já prostě nevidím, jak a jakým, jakým způsobem a kdy se ESM tady s tím Resolution Fund může nějakým způsobem eh, setkat eh, při té pomoci bankám pokud tedy budeme mít ten dohledový orgán, tak já jsem to eh, pochopila tak, že ESM bude moci intervenovat bez záruky ze strany eh, vlády v zemi, kde je ta banka protože teď tady prostě bude jednotný jeden eh, do eh, vležitelský orgán. Ale pak, když eh, jsem položila otázku, tak z vaší odpovědi jsem pochopila, že i nadále budou vlády muset být přítomny jako jakýsi ručitel za tu půjčku. Můžete nám to vysvětlit k té první věci? Ne, všechny podrobnosti jsou známy a proto finanční ministři euroskupiny se rozhodli ještě e, ty hlavní směry e, v tomto směru nebudou finalizovat dřív, než bude finalizována směrnice BRFD. Je třeba tyto dvě věci sladit e, do značné míry prostě je to tak, že e, pokud dojde k přijetí e, toho nástroje, tak ESM e nebude financovat nesolventní banky. Je tam 4,5%, které musí být dosaženo z jiných zdrojů, než vstoupí do hry ESM, které může tedy poskytnout od 2,5 do 9 či ještě víc. Takže to už je určitá dělba moci, která je zakotvena v těch základních e, pravidlech, ale samozřejmě nechceme konkurenci, to je nemožné, protože se jedná nakonec o veřejné prostředky. Takže to je, toto doladit je jedna z otázek pro nadcházející e, týdny a měsíce. A e, teďko k tomu direct Bank Recovery Instrument, tam nebude zapotřebí záruky vlády, bude to prostě přímá kapitálová injekce do jedné konkrétní banky. Pokud dojde k přijetí té žádosti, nebude tam tedy nutná záruka vlády země, kde ta banka bude mít sídlo, protože e, tady vlastně šlo o e, to rozbití určitých e, Eh, vazeb a eh, to, že by vláda poskytovala záruky, by vlastně toto neumožňovalo. Má druhá otázka se týká situace v, zemi, eh, v zemích, které jsou tedy pod tou zátěží, ne bank. Já jsem v tomto směru menší optimistkou než vy, ale ráda jsem si vyslechla vaše optimistické stanovisko. Mohu z toho tedy vyvozovat, že v Portugalsku eh, další záchranný program nebude zapotřebí a že by Portugalsko eh, mohlo jít vlastně stejnou cestou jako Irsko a vyjednat si e, pro to e, přechodné období jakési, jakýsi obezřetný postup. A druhá otázka, e, vztah mezi vašimi požadavky a s pracovními metodami trojky. Diskutujete s trojkou Eh, zdali ta doporučení mohou být, eh, dejme tomu, vylepšena, eh, proč nedošlo k očekávaným zlepšením, jak vidíte tu budoucnost. Chtěla bych vědět, jak vypadá vaše spolupráce s Trojkou v tomto kontextu. Já doufám, že to, co vy nazýváte mým optimismem, je realismem a že to všechno takto fungovat bude. A když se podíváme na ty uh, ukazatele, tak i v Portugalsku zaznamenáváme dobrý pokrok. Není samozřejmě všechno ještě hotovo. Lidé ten konkrétní pokrok zatím ve svých životech nevidí, ale je eh, tam prostě skutečnost, že velký deficit v Portugalsku zmizel, je tam poprvé uh, vlastně uh, v obchodu kladná bilance. Vím, že to obyvatel obyvatelstvo zatím nečí, necítí, ale e, je to, e, je to prostě tak. Co se stane v polovině příštího roku, až ten program e, skončí, to je příliš brzy na to, abych toto reagoval. Závisí hodně na tom, co se stane uvnitř země, ale co se také stane mimo Portugalsko. Zdali sousední země budou úspěšné. Prostě je to ještě otevřené a je to odlišné Prostě částečně je to pod eh, kontrolou portugalské vlády a já ji mohu v tomto směru jen dále držet palce, ale částečně také je to mimo kontrolu portugalské vlády a těžko může někdo předjímat, co bude eh, se odehrávat v příštím roce. Eh, to by nebylo seriózní. Vztahy s trojkou vy víte, že trojka odpovídá za vyjednávání právě těch principů podmíněnosti s zeměmi. To budou pocitovat země i občané. My v tomto nehrajeme e, žádnou hru. E, my nakonec e, musíme vysvětlit, zdali jsme e, schopni poskytnout e, finanční pomoc či ne, jak to nafázovat, potřebujeme znát všechny detaily, ale nejsme v úloze někoho, kdo rozhoduje o té cestě toho přizpůsobování, o charakteru těch strukturálních reform a tak dále. E, jsme konzultováni, především když se jedná o bankovní záležitosti, protože v této oblasti máme expertízu, ale ohledně podmíněnosti, tam je to odpovědnost činnost trojky. Takže samozřejmě e, máme tady dost lidí na zbytek času. E, jsem to já, e, Sven a Fanny, nebo Anny. Vy jste se zmínil v úvodu, že Irsko by se znovu mohlo dostat na trh obligací. Mluvil jste o 4,5% tak to znamená, že to je vlastně levnější nebo bude levnější pro Irsko, než eh, co stojí půjčky od EFSF. Jaký je vlastně vztah mezi těmi jednotlivými úrokovými sazbami, které se objevují? Eh, jsou tady určitá, eh, určitá přizpůsobení, určité prvky, které vstupují do hry. Eh, v určité takové eh, jakoby trestné, lehce trestná opatření. Ne, o to vůbec nešlo, když vznikl EFSF před třemi a půl eh, roku roky, tak tady vlastně byla eh, původně zavedena určitá prémie, která vedla k tomu, aby se tak trochu odrazovalo od využití EFSF, eh, ale to bylo rychle eh, změněno, protože Euroskupina si uvědomila, jak věci jsou, jak je ta udržitelnost nastavena, takže to, co my teď těm půjčujícím zemím účtujeme, záleží vlastně na těch našich poplatcích administrativních nákladů a to je hrozně málo. A samozřejmě ty peníze, které my získáváme na trhu, eh, z kraje eh, roku jsme měli negativní úrokové sazby, z toho těžily všechny země až do eh, těch 20-letých eh, obligací, to jsou ty vlastně naše nejdále mířící nástroje. Teď je to tedy kolem 2,5%, ale ta, ta výše se liší den ode dne, eh, reagujeme na situaci ale samozřejmě je to výrazně pod e, finanční e, náklady Irska, když se podíváme na ty desetileté obligace. I krátkodobé financování je e, levnější, ale myslím, že stále si to naše financování udržuje velmi příznivý i charakter pro Irsko. Samozřejmě trochu méně příznivý než u Portugalska, než Španělska, které jsou na tom hůře. Pak je tady ještě mezinárodní Mezinárodní měnový fond. Naše splatnost je samozřejmě mnohem delší než u jejich nástrojů a máte pocit, že na vás eh, jsou vyvíjeny určité tlaky, aby se to eh, lepšilo. My nemáme rádi ty takové ty, tres, eh, ty, ty trestající rysy. Děkuji, Sharon. Já mám ještě jednu otázku k tomu ručení dlužníků. Pokud jde o Řecko a další programy, můžeme si klást otázku, do jaké míry jsou tyto, eh, je toto eh, vlastně institucionalizováno. Světový institut eh, hospodářství v Kýlu ukazuje, že kdyby se Řecko vrátilo ke dvouprocentnímu růstu, tak by potřebovalo 14% přebytek k eh, HDP a kdyby se vrátilo ke 4% růstu, tak by pořád potřebovalo 10% eh, eh, přebytek, ale víc než 4% se nikde dlouho nebylo a určitě ne v západních průmyslových zemích. Takže se musíme ptát, jestli tady ten princip odpovědnosti dlužníků, dlužníků není hrubě porušován a co z toho vyplývá? Co z toho vyplývá pro hodnocení eh, těch, kteří eh, poskytli eh, prostředky a, a takovéhle jestli se tam neprotahuje eh, tady nějaké eh, řešení a co z toho znamená eh, pro, nebo co to znamená pro další, další postup. Hovoří se tady o dalším škrtnutí dluhu a potom zdanění v majetku, tak aby stát část těch velkých majetků, které byly v boomu nahromaděny, zrušil a potom pohnal příslušné lidi k odpovědnosti. A potom je tady eh, třetí věc a to už je debata o reformách v krizových zemích. Celý ten, eh, celá ta koncepce toho, jak to eh, dosáhnout, je opravdu složitá věc. Intelektuálně, ekonomicky je to obtížné, protože neexistují žádné snadné odpovědi částečně, protože je tady hodně velká nejistota. Dal jste jeden příklad, jestli se vezmete 2% nebo 4% růst, je tady opravdu rozdíl a my opravdu nevíme, jaký růst tady bude v nadcházejících eh, deseti letech v těchto zemích. Někdy máme problém odhadnout, co bude následující rok. Ano, se těžko eh, odhaduje růst za deset let, ale musíme to dělat. Já bych eh, tomu eh, vlastně neříkal eh, pro tahování bankrotu. To, neměl bychom to zaměňovat s tím, co má být a s tím, co je. Já si myslím, že musíme jasně popsat, ale, ale netvrdit, že to tak má být. Já každopádně nechci říct, že to není protahování nebo eh, váhání s konkurzem. Eh, nikdo nemůže být jistotu. Mezinárodní měnový fond i my eh, přijímáme scénáře ohledně udržitelnosti dluhu. Je tady jedna velice důležitá věc, která je často zanedbávána. Myslím si, i ten Institut pro světové hospodářství v Kýlu to zanedbává. Je tady velký rozdíl, jestli úroveň zadluženosti 100-120 HDP a to je často ten cíl pro eh, země, eh, které by tedy, že by neměly za 10 let být přes 120%, čili tady, eh, tady se ignoruje mm, úroková sazba, za kterou se ten dluh financuje. Je zřejmé, že je velký rozdíl, jestli země, jako je Řecko, musí financovat své zadlužení Mm, za tržní sazby, které v tuto chvíli by byly 8%, ale časem by to třeba kleslo na 6%. Nebo jestli je to financováno za 1,5 a 2%. A my financujeme 30 let. To je opravdu velký eh, rozdíl. Můžete samozřejmě financovat eh, mnohem vyšší úroveň zadlužení, pokud eh, ten úrok je nízký, jak nám to ukazuje Japonsko. Čili eh, Eh, my se snažíme pro Řecko vytvořit japonské podmínky. A, v takovém dlouhém období, které je mnohem delší než jakékoliv financování EMF, může být té udržitelnosti dosaženo. Ale uznávám, že to je obtížná otázka. A neexistuje jedna metodika, která by mohla tvrdit, eh, že to je jediná eh, správná věc. Nikdo nemůže říct, jestli Řecko má dosáhnout poměru Eh, zadlužeností k HDP 120% do roku 2020 nebo 2022. To prostě není možné. Neexistuje žádná metodika, která tohle zaručí takový vývoj, ale je třeba se zabývat eh, příslušnými, eh, příslušným vývojem země, které si půjčují z ESF eh, těm pomáhá, že ty úrokové sazby jsou nízké a splatnost je eh, dlouhá, takže nezbytnými eh, reformami by měly být schopné dosáhnout udržitelnost svého dluhu dlouhodobě. Dobrá, a teď ještě Anny Podimata. Děkuji, Sharon. Dovolte, abych se vrátila k některým naléhavějším věcem. Chci zdůraznit, že velice oceňujeme ehm, podmínky uvěrování eh, sem pro Řecko, ale k tomu, co říkal kolega Snelakakis, eh, vy jste také zdůraznil, že nejdůležitější výzva pro Řecko je eh, nové, nové získání konkurenceschopnosti. Máte pravdu a jenom k zlepšení došlo, ale ještě to občané ne, nepocitují. Trvá to dlouho, strukturální reformy mm, trvají dlouho, než to bude mít pozitivní dopad a výchozí bod pro Řecko byl mm, obtížný. Ovšem otázka není, kdy budeme schopni eh, dosáhnout zlepšení, které, citelné zlepšení, ale jak zabránit dalšímu zhoršování situace. A nedostatek financování znamená eh, pro soukromý sektor Eh, kdy eh, velké podniky Řecku odcházejí ze země do zahraničí, protože nemohou získat financování za normální úrokové sazby v zemi, tak to tedy vytváří riziko dalšího zhoršování. Ehm, to e, případ, který zmínil kolega, je 15 exportu. My musíme posilovat export, ale ty podniky nejsou schopny najít financování. Takže to je trošičku začarovaný kruh, kdy hrozí, že se situace zhorší, bude horší, než jaká je teď v současnosti. Ten problém je reálný, ano. Jsou tady dvě důležité prvky v tom programu pro Řecko, eh, které se tohoto týkají. První je restrukturalizace, rekapitalizace řeckých bank a pak v součástí vládeb z SFF 50 miliard bylo uvolněno, vyhrazeno pro řecké banky. To je půjčka pro řeckou vládu, ale ty peníze šly do SFF. A většina z toho byla použita na rekapitalizaci čtyř velkých řeckých bank, tak aby byly zase schopni hrát svoji roli finančního prostředníka v ekonomice to je důležitý krok, jak se vrátit k normálním finančním podmínkám. Další důležitý bod jako součást celkového programu přizpůsobení řecká vláda splácí nedoplatky a mm, dluhy. A víme, že když vláda dělá dluhy, tak to může vést k skutečné slepé uličce pro ekonomiku, protože Firmy, co poskytují služby, nedostávají zaplaceno, musí si půjčovat, musí to splácet a komplikuje jim to život. Takže řecká vláda začala splácet ty, ty nedoplatky. Letos to bylo nějakých 7 miliard. A to by mělo ekonomice pomoci. Ještě to není konec, ještě tam jsou nedoplatky, ale už jejich objem neroste, ale klesá. A já doufám, že když to bude pokračovat, všechno bude splaceno, tak se vlastně uvolní ruce firmám, co poskytují služby řecké vládě. Takže když se vrátí banky do situace, kdy budou moci poskytovat úvěry a vláda splatí nedoplatky, tak by se ty problémy, o kterých mluvíte, měly řešit. Děkuji. To bylo velmi užitečné a Těšíme se, že mezi nás budete chodit pravidelně a dáme si vás do našeho harmonogramu. Jsem si jistá, že ESM bude hrát velice důležitou roli v stabilitě eurozóny a evropských bank. Děkuji vám. Vidíme se odpoledne.